chers collègues excusez moi de, mon retard mais à la suite du trilogue d'hier soir sur le fonds social européen. Já vás vítám. Musela jsem eh, nicméně vyřešit několik naléhavých eh, hovorů v souvislosti s trialogem. Máme tady tedy spožděním dnešní pořád jednání. Omlouvám se všem, včetně tlumočníkům. A tedy dávám slovo k sedmnáctce naší kolegyně Karimě Deli, aby nás seznámila s těmi 327 pozměňovacími návrhy k jejímu návrhu z vlastní iniciativy ohledně sociálního bydlení v Evropské unii. A chci také všem říci, že by se k nám měl také připojit Ramon Hanke, eh, který je zpravodajem k témuž tématu eh, na EHS, v EHVSV. Takže mu potom můžeme dát slovo. Ale teď dám slovo Karimě Deli. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich eh, pomoc eh, a všem poslancům, kteří nějakým způsobem chtěli, chtějí obohatit tuto zprávu. Nejprve chci oznámit určitý technický problém, protože měli jsme určité zdržení vzhledem k některým nedostatkům překladatelské služby, když se to překládalo z francouzštiny do angličtiny, tak tam to trochu drhlo a e, to znamená jak na úrovni toho návrhu samotného, tak na úrovni tedy pozměňovacích návrhů. Měli jsme pak spoustu jazykových opravných návrhů k těm původním návrhům, takže tady byl problém, ale e, jinak bereme s tímto, tou se zprávou na vědomí skutečně znepokojivou, alarmující situaci v oblasti sociálního e, bydlení právo na bydlení, což je jedno ze základních práv, eh, je pod tlakem všude v Evropě. Mnoho domácností, mnoho obyvatel nemá prostředky k tomu, aby si zajistilo přístup k důstojnému bydlení. A to v souvislosti se zvyšováním nájmu, zvyšováním energií. A právě tady naše zpráva představuje tedy skutečnou e, sílu, protože e, Eh, bydlení a trh s bydlením představuje jakýsi tlumič v této hospodářské krizi. Je potřeba, abychom do tohoto sektoru začali eh, vážně skutečně investovat. Abychom vyhověli potřebám našich evropských spoluobčanů, kteří v dnešní době, bohužel tedy někteří z nich se nacházejí eh, ve skutečně nedůstojných životních podmínkách. Tato zpráva se snaží podporovat a povzbuzovat investice do tohoto sektoru. A ta mise sociálního bydlení, která má hrát roli sociálního stabilizátoru, kterou často ztrácíme ze zřetele, ta mise je prostá. Čím více má stát sociálního bydlení, tím více může zabránit vzniku Eh, nějakých nemovitostních bublin a může nastartovat znovu ekonomiku, protože eh, tato ekonomika, tento sektor, pokud eh, do něj tedy budeme investovat, umožní to zároveň i boom v místních řemeslech a zaměstnáních a tudíž může to být skutečná hybná páka evropské ekonomiky. Stojíme na úsvitu zásadní transformace. A to transformace energetické, která nám umožní současně vytvářet a rozvíjet všechny ty místní a e, zelené složky ekonomiky a uspůsobit tomu i sektor školení. Tato transformace musí být spravedlivá a prioritně se musí dotýkat právě i otázky nedostatku energií. To je nová výzva, která má vážné dopady na kvalitu života našich občanů a tato zpráva na tuto tematiku upozorňuje. A tedy v souvislosti s touto záležitostí bych chtěla vypíchnout tři oblasti, v nichž bych uvítala podporu kolegu. Za prvé, vytvořit Evropskou observatoř pro bydlení, kde by se schromáždily všechny národní statistiky, kde by se vyměňovaly osvědčené postupy, tak abychom podpořili členské státy při tvorbě bytové politiky, zejména politiky sociálního bydlení za dostupné ceny. To je odstavec pět této zprávy. Dále druhá zásadní myšlenka. V rámci evropského semestru a ekonomického řízení bychom měli eh, vytvořit určitou tabulku sociálních ukazatelů, abychom eh, mohli hodnotit pokroky členských států. To je pozměňovací návrh 111. Měli bychom dále eh, vytvořit opatření, kdy my jsme přesvědčeni tady v, naším, v našem výboru, že jsme nastartovali vynikající přístup politiku i ve prospěch eh, lidí bez, bezdomova, abychom zabránili tomu, že miliony lidí eh, budou v, zítra eh, na, na, na ulici, že se ocitnou, tak bychom měli tedy zvláště zajistit to, aby měli střechu nad hlavou v zimním období. A Zítra byly zasáhny, tedy včera večer byly zasáhny některé dobré kompromisy. Chci jenom eh, ještě říci, že se domnívám, že tato zpráva našemu výboru umožní mít eh, přímý, přímým způsobem ovlivnit životy našich eh, spoluobčanů. A já tudíž doufám, že spolu s vámi, kolegové, dospějeme k dobrým kompromisům a přijmeme tuto zprávu. Já vám děkuji. Aleksandr Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na úvod rád řekl, že ta záležitost sociálního bydlení je něco, co pro naši politickou skupinu představuje naprostou prioritu, zejména v stávajícím období krize, kdy tolik lidí eh, nejen, že má potíže v, úplně v přístupu k bydlení, ale jsou tu 100 tisíce lidí, kteří z důvodu krize a nezaměstnanosti eh, jsou vyloženě vystěhováváni na základě těchto eh, nespravedlností z důvodu prekérní situaci. Takže Karima Deli se chopila velice takovým koherentním způsobem a pokrokovým způsobem této zprávy. My jsme předložili 39 pozměňovacích návrhů a já zmíním ty nejdůležitější. V podstatě to tam řídí takové dvě, tři hlavní osy, čímž si přejeme my socialisté vylepšit tu zprávu paní Karimy. V první řadě si myslíme, že bychom měli jasně stanovit tu evropskou politiku. Ohledně toho tady neexistuje nějaký odstavec nebo nějaká kapitolka v té zprávě. Proto si myslíme, že by tam měl být nějaký nad týkající se evropské politiky, tedy to, co by měly dělat evropské instituce, to, co by měla dělat komise a co by měl dělat parlament. Tady bych chtěl na úvod Eh, připomenout protokol 26, protože tady eh, opravdu něco takového není obsaženo. Autorka zmiňuje také o důležitých e, bodech toho evropského semestru, poukazuje na jeho obsah, ale bylo by zapotřebí, by existoval opravdový rámec, který by dal dohromady všechny ty evropské politiky, které mají vztah na bydlení, které jsou roztříštění a neexistuje mezi nimi koordinace například eh, politika eh, státní pomoci, politika fondu, energetika, strukturální fondy, eh, boj proti nerovnostem. Toto všechno jsou politiky, které tedy uplatňují různý přístup a mají dopad na bydlení, ale neexistuje tady nějaká strategická vize. My si myslíme, že by to bylo tedy opravdu důležité, kdyby se zdůraznila ta potřeba opravdové evropské politiky. A pak další dvě věci. Otázka konkurenceschopnosti. Na úrovni Evropské unie tady samozřejmě máme určité cíle, Evropa 2020, boj proti eh, nerovnostem, eh, boj za eh, evropský sociální model, ale zdá se mi, že to tady jde vyloženě proti. Jsme zaměřeni vyloženě na otázky tržní, ale pak jsou tu ty, i ty komponenty sociální a my vidíme, že naprosto právě tady v Bruselu to začíná jít proti. Víme, jaké máme příklady v Švédsku, v Nizozemsku, ve Francii. Eh, Je evidentně zapotřebí provést opravdovou revizi tady tuto politiku, ta pravidla i pro eh, konkurenceschopnost a zapojit tam určité body eh, pro, s tím sociálním komponentem. Takže tady urč, navrhujeme určité změny, aby se to sladilo s tou strategií 2020 aby byly respektovány samozřejmě eh, i v těch ekonomických otázkách sociální prvky. Máme tu pozměňovací návrh 21, máme tu určitá pravidla z prosince 2001, která se týkají sociálního bydlení, ale v podstatě v konečném důsledku zabraňují státům, aby měli nějaké autonomní jejich vlastní návrhy čímž by se mohlo zabránit, aby členské státy postupovaly opravdu efektivně. A pak ještě na závěr, paní předsedkyně, máme v podstatě takové i dobré zprávy. Měli bychom tedy skončit s takovými pravidly eh, udělování hypoték, které vyloženě podkopávají nohy našim občanům. To je náš pozměňovací návrh 10, který by šel tedy samozřejmě ve prospěch spotřebitelů, ale eh, protože v dnešní době to jde vyloženě ve prospěch bank. Na stranách bank naleží žádné riziko. Jsou postihováni občané, spotřebitelé a v případě ne, mé země Španělské je to naprosto dramatické. Lidé jsou vyhazováni ze svých bytů a stále ještě musí dlužit a vracet peníze bankům. Takže ty banky to jsou takový andělci, jsou dobří a lidé zůstávají bez domu pokud tedy ještě mají, tak jsou zatíženi takovými úroky, takovou zátěží z důvodu hypotéky, že je to naprosto neúnosné. To samozřejmě stěžuje eh, ten sociální nepoměr. Máme tady rozsudek soudního dvora ze 14. března, rozsudek 1415, který se vyjádřil v tom, že právě i taková legislativa je naprosto nespravedlivá. Takže co my jsme poslanci, měli bychom něco dělat. Potřebujeme vypracovat tedy i legislativu ve věci hypoték ale musí ochraňovat spotřebitele, nejenom jít na ruku bankům, ba- bankám. Pokud tedy ta tržní ekonomika hovoří o určitých rizicích, tak ty banky musí přebírat na sebe rizika. Pokud dojde k nějakému zlomu, pokud eh, je, se tam bere v potaz situace věřitelů, dobrá, ale dejme příležitost také těm lidem, spotřebitelům. Všichni se mohou dopustit nějaké chyby nebo mohou zatíž, zažívat horší ekonomické situace. Já vám děkuji. Eh, myslím si, že ta zpráva je opravdu koherentní, ale přáli bychom si tedy, aby byla ještě propracovanější, aby šla zejména ve prospěch toho, aby se vytvořila opravdová politika evropského bydlení. Děkuji. Děkuji. Dám slovo panu Beněnovi, ale neodpustím si eh, drobnou poznámku k tomu požadavku evropského, evropské regulace v oblasti eh, hypoték. Chci upozornit, že je to něco, co žádá bankovní sektor, který v tom vidí určitý prostředek rozšířit svoji eh, nabídkovou kapacitu v oblasti hypoték. Takže žádat eh, regulaci eh, v této oblasti je v pořádku, ale musí to být prostředí, které skutečně zajistí právo i uživatelům, ne abychom jen dávali další prostor tomu té kreativitě a inovacím finančního sektoru. A nyní Phil Benyon, prosím. Yes, uh, thank you. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce za velmi kolegiální přístup k této zprávě. Děkuji jí zejména za ten seminář, který proběhl ještě před sepsáním této zprávy, což mě umožnilo přispět k té původní zprávě eh, mnoha nápady a ušetřilo mi to tak čas při přípravě pozměňovacích návrhů. Nebudu diskutovat pozměňovací návrhy jednotlivě, je jich asi 300. A trvalo by to minimálně do 10 hodin. Ale eh, jenom bych řekl, že Například eh, dodáváme eh, slovo dostupné, takže sociální a dostupné bydlení zejména, protože ve Velké Británii máme technickou definici eh, tohoto pojmu, že se nahradilo sociální bydlení tak, že se poskytuje několika sektory, nejenom tím sektorem veřejným. A pak tam přidáváme veřejný a soukromý sektor, protože v některých členských státech sociální bydlení je generováno právě těmito sektory. Rovněž se snažíme vyjasnit situaci v oblasti státní pomoci a myslím si, že musíme rovněž zajistit, že dojde k řádné, k správné eh, rovnováze, pokud jde o aplikaci státních pravidel pro sociální bydlení. Myslím si, že jádro tohoto návrhu je dostupnost zohlednění nákladů na energie a zajištění toho, že sociální a soukromé bydlení bude dostupnější tím, že se bude investovat do oblasti energetické efektivity, energetické účinnosti. A tím pádem by to byl ten pozitivní, taková ta pozitivní spirála, že by se využila kombinace státních a evropských peněz a celý tento sektor by se povýšil. Využili bychom pákový efekt peněz, a částečně bychom mohli tyto výhody eh, používat na financování části těchto programů. Myslím si, že paní zpravodajka eh, dosáhla velmi dobře toho, že jsou jasně vymezeny kompetence Evropské unie i členských států a věřím, že se nám podaří vypracovat i velmi pozitivní kompromisy. Těším se na další části tohoto procesu. Děkuji vám. Elisabeth Morin-Chartier. Elisabeth Morin-Chartier. A pak eh, N. Sinclair. Ještě nějaké další žádosti? Musíme pak hlasovat, začali jsme trošku s přespožděním. Se omlouvám kolegům, prostě máme trochu spoždění. Další žádosti? Než, než uzavřu Pan Remon Hank už je s, s námi, takže nedostane slovo. Je tu zástupce komise? Také ne. Skvěle. Paní Moran Chartier, pak paní Sinclair, pak paní Spravodajka. Jenom velmi, velmi let, rychle nechci zvyšovat naše spoždění, chci poděkovat Karimě Deli že se zhostila tohoto problému, že se s tím tak říkajíc poprala v momentě, kdy eh, diskutujeme v trialogu, snažíme se zachránit Evropský sociální fond nebo tu jeho část, která je vyčleněna na boj s chudobou. A jestliže máme část Evropského sociálního fondu určený na boj s chudobou, zvláště prostřednictvím eh, sociálního bydlení, no tak samozřejmě potřebujeme evropskou politiku, evropskou vizi sociální politiky. Jedno jde ruku v ruce s druhým. Proto potřebujeme tuto práci Karimideli, abychom tím podpořili naše vyjednávání ve věci sociálního fondu. Za druhé, děkuji, že věnovala pozornost některým eh, pozměňovacím návrhům z mé strany zvláště pokud je o zlepšení energetické účinnosti sociálního bydlení, protože si uvědomíme, že právě ti nejchudší, u těch nejchudších to úsilí o zvládnutí energetické účinnosti nefunguje. Takže děkuji Karimě, že bere v potaz tento problém. Oui. Um, Madame Sinclair. Thank you. Paní Sinclair. Děkuji, paní předsedkyně. Rozhodně bez pochyby sociální bydlení eh, je důležité pro část naší společnosti. Já osobně jsem vyrostla v domě sociálního bydlení. Ve Spojeném království sociální bydlení eh, nemělo dostupné prostředky za konzervativní vlády a lejbristická vláda když došlo k rozšíření o východoevropské státy, říkala, že nějakých 14 tisíc obyvatel by mělo přijít do naší země. A my nyní víme, že to zdaleka nebylo takové číslo, bylo jich téměř milion a od příštího roku budeme čelit e, dalším obyvatelům, které budou přicházet do naší e, země z oblasti východní Evropy a odhady našich politiků rozhodně nejsou stále eh, přesné a konkrétní. Takže otázka sociálního bydlení činí velký nátlak na místní orgány v různých regionech a, a já bych chtěla jenom popsat, jak u nás eh, například obyvatelé spolka získávají to sociální bydlení. Oni si třeba, řekněme, vymýšlejí, když se jim nelíbí, jak vypadá kuchyň v tom domě, ale mají oni nárok na nějaké privilegie. Spravodajka. Eh, merci. Kolegové, děkuji vám všechny pozměňovací návrhy. Myslím si, že sociální bydlení není problémem, je to řešení problému krize s bydlením, která je cítit všude v Evropě. A samozřejmě, že to nekončí v parlamentu, ta, ta bitva, ale boj probíhá eh, dál, ještě na komisi a v členských státech. Je důležité, abyste všichni abychom všichni prosazovali toto základní právo, právo na bydlení. Pokud jde o energetickou účinnost a tedy eh, tu eh, nedostatek energie, s kterým se potýkáme, to je opravdu nedílná část této zprávy. Podporujeme investice do tohoto sektoru. Má to přímé dopady na nezaměstnanost, protože to vytváří nové místní pracovní příležitosti, které nelze Eh, delokalizovat, outsourcovat. Takže to je základní ty kompromisní návrhy nebyly ještě tedy zaslány, ale bude to dnes večer. Budeme se s tím uh, se spolu příští týden. Děkuji. Děkuji kolegové. přeskoumáme kompromisní návrhy 22. 22. dubna. A pak hlasovat o nich budeme následující den. Tím jsme vyřídili tento bod na pořadu jednání, můžeme přistoupit k hlasování. Bod 18. Je to hlasování o dopisu, který zešel z pracovní skupiny ohledně Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. V rakouském případu tedy tabákového průmyslu. Tabákový průmysl je tady problém, že se stal obětí eh, jaksi dvojího fenomenu globalizace z hlediska eh, spotřeby. Ta se spotřeba se zvyšuje v Číně, v Rusku, v dalších státech, kteří tedy objevují eh, jaksi šarm kouření. Takže kdo je pro tento dopis, proti? Elektronicky. Elektronicky hlasujeme k tomuto dopisu. Všichni, konec hlasování, hlasování uzavřeno. 46 pro, Tedy 36 pro, 2 proti, 35 pro, 2 proti, 2, 2 se zdrželi. Tento dopis je schválen. Další dopis. Rozpočtový výbor, pan Lamasur, ohledně oběd Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. V kontextu společnosti Agil z Itálie. Je to informační a telekomunikační technologie. Opět elektronickým hlasováním hlasujeme o tomto dopisu. Všichni hlasovali. 36 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Takže schváleno. Bod 20. Hlasování o stanovisku pana Čaba Sogora. o vzdělávání a zaměstnanosti mobilitě žen, profesní mobilitě žen v Evropské unii. To je tedy pro výbor FAM. Lucia Runzoli, takže jedna jedna. Paní to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B4 skupiny, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pak 1, 3, Blinky vyčute, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyři stejné autorky, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 super pro, proti, zdrželi se. Myslím, že se to zamítá, ale ověříme elektronicky. Konec hlasování. Všichni hlasovali? Pan Kessler? Konec hlasování. 22 proti 19, který se proti, nikdo se nezdržel. Takže sedmička paní Cubr je schválen. Šest Blinkevičité pro, proti. Myslím, že to je stejná Eh, stejné rozložení, hlasujeme elektronicky. K šestce. Konec. 24 pro 18 proti. Schváleno. Pět paní Kinga Kons pro, proti, zdržel se schváleno. Dále 8 paní Super. Pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale prověříme. Paní Cuber. Hlasujeme. Konec hlasování. 19, 22, není to schváleno. Kompromis A, čtyři skupiny pro, proti, zdrželi se schváleno. 10, Cornelisen pro, proti, zdrželi se schváleno. 11, Blinkovič, to je ústní pozměňovací návrh, nikdo není proti, takže jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 super pro, proti, zdrželi se Prověříme. K 12. Hlasujeme. Konec hlasování. 27 pro, 12 proti. Schváleno. 13. Cornelisen pro, proti. Schváleno. 14. Blinkevičete pro, proti zdrželi se. Schváleno. 18, Cornelisen pro, proti zdržel se schválno. 19 pro, proti zdržel se schválno. D, kompromis D, 4 skupiny pro, proti zdrželi se schváleno. 5.21, Cornelisen pro, proti zdrželi se schváleno. 22, Blinkevičute pro, proti zdrželi se schváleno. 23, Sogor pro, proti, že se schváleno. C, 7, C, čtyři skupiny pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 SE pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 Cornelisen pro, proti, zdrželi se schváleno. 8, 1, kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 tep. Takže 32 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 30 paní Gönč, kompatibilní pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 33 Blinkevičute pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 34 Cornelisen pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 36 eh, super pro, proti, zdrželi se. Prověříme 36 paní Cubr. Hlasujeme. Konec hlasování. 19 pro, 15 proti. Schváleno. 1037, Cornelisen pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38, Blinkovič, to je kompatibilní. Překládám hlasování s ústním pozměňovacím návrhem, nikdo není proti. Takže 38 ve smyslu změn pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39, Sogor pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 Cornelisen pro, proti, to je schváleno. 41 Blinkevičuté s ústním pozměňovací návrhem pro, proti, to je schváleno. 42 za stejný podmínek se stejným autorem schváleno. Elektronicky tedy eh, hlasování o celém návrhu. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 40. Pro 30, proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme. nous en venons au point 21. Eh, takže paní McIntyre, paní McIntyre tedy za komis výbor Envy Tady máme zprávu o návrhu směrnice, která stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu před riziky vyplývajícímu z expozice ionizujícímu záření. Aby se vědělo, o čem hlasujeme, aspoň zhruba. Takže jedna jedna. Pozměňovací návrh dvě zpravodajky pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, ale můžeme to prověřit. Takže hlasujeme. Konec hlasování. Lope Fontanie, jak hlasujete pro, takže 21 pro, 19 proti, 2 se zdrželi. Schváleno. 13. Stažen. V článku 2.2 CI. 14. Paní Steinbrock a Christensen ve dvou částech. První část Practices až po Spacecraft. Kde je pro tuto první část schváleno? Kde zbytek textu pro, proti? Zdrželi se. Zamítá se. 15 ten odpadá 16 dvě části. E, pozměňovací návrh pana Steinbrucka a dalších, první část. Occupational až po their work. Kdo je pro tuto první část? Proti, zdrželi se. Schváleno. Zbytek textu pro proti. Zamítá se. 4, 1, 35, pozměňovací návrh 17 stejných autorů. Opět eh, jsou tu dvě části. První část text to exposed až po public exposure. Je pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 3 zpravodajky pro, proti zdrželi se schváleno, 18 ehm, ne, se nepřipouští, takže 4 zpravodajky článku 5, kde pro, proti zdrželi se myslím, že schváleno, ale prověříme to elektronicky článku, tady k pozměňovacímu návrhu 4. Konec hlasování. 23 pro 19, proti schváleno. Pozměňovací návrh 5 zpravodajky pro, proti zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 19, paní Steinbrook, pana Kristensena pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 6 byl stažen, 11.1. pozměňovací návrh 20, paní Steinbrook, a dalších ve dvou částech. As soon as až pregnancy pro proti zdrželi se schváleno. Druhá část textu pro proti zamítá se. Sněhací návrh 21, 27 a 7 byly tedy staženy. Takže 12, 2, 2 22 Pančevaory pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další pod. 23 pro, proti, Prověříme 23. Ono to nebylo až tak jasné. Takže hlasoval 43, 32 versus 9, dva se zdrželi, je to jednoznačně schváleno. 24 pro, proti zdrželi se schváleno. 25 ten ten Nesko, Christensen pro, proti zdrželi se schváleno. 26 Tory pro, proti zdrželi se schváleno. 27 pro, proti zdrželi se schváleno jedna První podstavec nový. Myslím, že odpada. Ústní pozměňovací návrh Juta Steinbrook. Můžeme o něm hlasovat pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to zamítá, ale musím to prověřit. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 24, 19. Schváleno. 28. Čabary pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 8. Spravodajky pro. Proti zdrželi se. Zamítá se. 9. Spravodajky pro proti, zdrželi se. stejná hlasování, zamítá se. 10 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis A. Pět skupin pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 30 Filbeňom pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 21, 12 pro, proti, zamítá se. 33 Čabaory pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31, 1, E kompromis B2 skupiny pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 35. Kristen Steinbrook pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 36. Prověříme 35. Všichni hlasovali konec hlasování. 2023 máte pravdu, je to zamítnuto. A nyní 36 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 38 pro, proti, zdrželi se. Schváleno.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 49. Čabaury pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 50. Čabaury pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 51. Nic. 52. Husní pozměňovací návrh. Čabaury pro. Proti. 52 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Je to jednoznačně schváleno. Úvodní ustanovení. 20 4, 1, pro, proti, zamítnuto. Předkládám teď celý text elektronicky. Hlasování. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Čtyřicet jedna versus 1, proti, dva se zdrželi. Opravuji to tedy, je to 40 pro, 1 proti, dva se zdrželi. Že máme jednoho socialistu navíc. Bien, chers collègues. Takže kolegové, dva, bod 22. Paní Oymen Reuten je zpravodajkou. Je to zpráva o agendě pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. Na hlasovacím seznamu jsem podle pravidel uplatnila pravidlo 164 a 161. Tato pravidla stanoví pořadí hlasu na seznamu, včetně kompromisních návrhů, které jsou prioritní oproti dalším návrhům. Podle tedy postupů, které používáme na plenárním zasedání i v rámci výboru. Un compromis A Odstavec jedna kompromisní návrh A, předložený pěti skupinami, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní odstavec 2, e, návrh 68, návrh na odstranění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 2, kompromis B, předložený třemi stranami, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 3, kompromis C, předložil pět stran, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále odstavec 3, 85, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 4, kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 4, kompromis Y, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 5, 145 staženo, takže návrh 146, návrh na odstranění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato odstavec 5, kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? <clears throat> Přijato. Odstavec 5, návrh 152, zpravodajkyně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si pozměvací návrh 152. A tu ve. Zahajuji hlasování. But what do you vote? Hlasovali jste? Uzavírám hlasování. 26 pro, 15 proti, takže přijato 153 paní zpravodajky také, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato šestý odstavec, kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato odstavec 6, na vrch 155, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 162, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme si, takže prověřujeme 162. Zahoji hlasování, uzavírám hlasování. 20 hlasů pro, 21 proti, to znamená eh, zamítnuto. Odstavec 7, návrh 164, máme ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 165, paní Cuber, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 167. Kdo je pro? Pana Tomase Hendla. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní bychom měli hlasovat o 171. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní sedmička, 172. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 173. Pan Tremosaj Balseus, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 174, paní Zuber, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička, návrh 176, návrh na odstranění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní odstavec 187 pana Beckera, ústní pozměňovací návrh za socialisty. Kdo je pro 187, tak to pozměněná verze proti. Zdrželi se. Prověříme si 187. Již jste hlasovali, eh, uzavírám hlasování. 26 pro, 12 proti, přijato. Devítka, kompromis HH, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní odstavec 9, 199, kdo je pro? 199, kdo je pro? Proti, Zdrželi se přijato. Přijete si prověřit 199 pana Beckera. Takže prosím. 199 pana Beckera prověřujeme, zahají hlasování. Jste hlasovali, uzavírám hlasování. 6 pro, 32 proti, 3 se zdrželi. Ne, ještě jednou opakuje paní předsedající. To znamená 7 pro, 32 proti, 3 se zdrželi, zamítnuto. Nyní odstavec 2, návrh 200, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9, 202, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 10, kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní odstavec 10, návrh 210, autor pan Kofraty, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme si 210. Eh, jste hlasovali, uzavírám hlasování. 19 pro, 22 proti, to znamená zamítnuto 11. Máme tu dva návrhy na odstranění, autor pan Derden 212 a 213. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto nyní návrh 214 pana Hendla, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 215, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní odstavec 11, návrh 218. Tady máme takovou menší ústní pozměňovací návrh, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní odstavec 12, 226 Thomas Hendla, kdo je pro, proti, zamítnuto. Odstavec 12, 227 padá. A nyní tu máme kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní odstavec 13, návrh 232 pana Beckera, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 233 Tomase Hendla, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 236 pana Beckera, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 237, Thomas Handel, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme si 237. Zahajuji hlasování. Jste hlasovali, uzavírám hlasování. 21 pro, 21 proti, takže zamítnuto. Odstavec 14, e, návrh pana Hendla 240, návrh na odstranění, kde pro, proti, zamítnuto. Paní předsedající spletla číslo, byl to návrh 240. Nyní kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh M přijat. A nyní odstavec 14, kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 15, návrh 258, návrh na odstranění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 16, návrh 263. Kdo je pro? Návrh 263. Proti? Zdrželi se? Přijato. 264 a 65 byly staženy, nyní 266, ten je kompatibilní, kdo je pro, proti, přijato. 17. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní odstavec 17, kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní odstavec 18, návrh 281, Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Prověříme. Prověříme 281. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. 25 pro, 17 proti, přijato. A nyní 283, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 19. kompromis Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 20. kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Od kompromis S, odstavec 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 22, návrh 300, návrh na odstranění, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 301, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22, návrh 302, paní zpravodajky a pana Bacha, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 22, návrh 303. Máme tu ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. O bodu A, návrh TT, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Bod odůvodnění A, vrch 12 padá, odrážky 6, pak tu máme bod odůvodnění B, kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní bod odůvodní B, návrh 24, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Bod odůvodnění C, kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A bod odůvodnění C, návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Bod odůvodnění C, návrh 30, Tomase Hendla. Máme tu tři části, takže nyní první část. od výrazu Various Demographic Indicators až po Is General Claimed, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní druhá část, ta zřejmě odpadá a ta třetí stejně tak. protože jsme to již odhlasovali tou první části. Nyní bod odůvodnění D a nyní hlasujeme o kompromisu V, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. D, návrh 35 Tomase Hendla, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění E, kompromis 2TV, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ečko, návrh 41, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme si, nebylo to jasné. Pozměňovací návrh 41, zahojí hlasování. Jste hlasovali, uzavírám hlasování. 20 pro, 21 proti nikdo se nezdržel, to znamená návrh 41 padá. Bod odůvodnění E, návrh 44 Tomasa Hendla. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Bod odůvodnění F, kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní u bodu odůvodnění F, návrh 53 paní zpravodajky a pana Bacha a návrh na oddělené hlasování, takže první část textu až po slova at a fast pace. Kdo je pro první část? Proti zdrželi se přijato. A nyní ta druhá část. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Nyní Fko návrh 55, kolegy Popakise, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 56, paní zpravodajky a pana Bacha, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Stále F, návrh 57, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7. návrh 1, To bylo staženo, jak mi bylo řečeno, to znamená, a máme tu návrh 2 Tomase Hendla, kde pro, proti, prověříme si to. Je to pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Když jste hlasovali, uzavírám hlasování. 22 pro, 19 proti přijato. A nyní tu máme osmičku, návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní tu máme 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30, 31 až 17 eh, hospodářského sociálního výboru tvoří součást výlučných pravomocí našeho výboru. To se týká druhého pilíře, o tom tedy a, eh, není zapotřebí hlasovat, nicméně musíme odhlasovat některé odstavce, které spadají do sdílené pravomoci a po té, co souhlasují, tyto odstavce mohou být zřejmě přesunuty do jiné části textu. To ještě probereme s paní zpravodajkou a se stínovými zpravodají, do které části textu je zapracujeme. Čtyřka, kdo je pro? Kdo je pro čtyřku? Paní zpravodajka je proti. Takže kdo je pro? Kdo je pro odstavec 4 uh, eh, ekonu? Kdo se zdržel? Takže čtyřka je zamítnuta. Desítka ekonu, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. My si ověříme eh, návrh 10 eh, výboru ekon. Socialisté podporují Ekon naprosto proti EPP. No, nicméně uzavírám hlasování. 21 hlasů pro. Paní Markins, vy jste hlasovala jak? Pro, to znamená 22 hlasů pro, 17 proti, nikdo se nezdržel, to znamená odstavec 10 je přijat. Nyní odstavec 11 výboru Ekon. Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 25 část, 25 ekonu, kdo je pro, proti. Ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se, jasně přijato. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme si odstavec 37 výboru Ekon. Jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Dvacet pět pro, šestnáct proti, takže přijato. Odstavec 47 výboru Ekon, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Část odstavec 49, ale ještě prověřujeme 47. Zahajuji hlasování. Když jste hlasovali, uzavírám hlasování. 26 pro, 16 proti, měli jste pravdu, přijato. A nyní čas odstavce 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Takže odstavec 49, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 25 pro, 16 proti, stejně tak přijato. Odstavec 50. Paní Omen Reuten, prosím ještě. Would like to say to my... Já bych ráda řekla kolegům, že nejsem proti obsahu, ale návrhy výboru Ekon jsou již začleněny v podstatě do zprávy a z toho důvodu jsme proti, myslím, že je opravdu velkou chybou, když nyní hlasujeme pro, eh, o těchto všech odstavcích. Kdyby tam byly nějaké nové prvky, a já už jsem to tak sdělila kolegům, tak je samozřejmě eh, musíme o nich odhlasovat a souhlasila by s tím, ale to, co provádíme nyní, je poměrně bláznivé. A to samé se týče i u návrhu výboru pro ženy. Paní zpravodajko. To samozřejmě vaše stanovisko, ale e, samozřejmě e, eh, ověřili jsme, které odstavce byly pokryty, které ne. Ovšem ve zprávě pana Tomasa Mana eh, na výboru Ekon jsme vzali v potaz, že určitý počet pozměňovacích návrhů, které jsou pokryty, a které tudíž nefigurují v hlasovacím seznamu. Je to odstavec 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 20, 46, 45, 50, 52, 53, 59, 62, 72, 74 a 75. A jestliže budeme, tedy máme uplatňovat toto ustanovení, Eh, skutečně rozsáhlým způsobem. Ovšem, je tu těch několik odstavců, které nebyly pokryty, takže o nich hlasujeme, i když eh, samozřejmě eh, jste měla negativní posudek k, ke všem těmto odstavcům. Takže tam, kde jsme skončili, budeme pokračovat. A to bylo paní Bastos. Já bych chtěla vědět, protože jsme dostali hlasovací seznam velmi pozdě. Jestli to tež platí i ke stanovisku k eh, výboru FAM. Ano, k výboru FAM je to, tam je to to tež. Zhruba dvacítka odstavců od výboru FAM, o kterých můžeme hlasovat, protože nejsou pokryty eh, stanoviskem, které předložila paní Omen Reutem a těmi dalšími pozměňovacími návrhy, které jsme odhlasovali. Takže jsou všichni již eh, za, za, za, za dobře s tímto řešením. Ne, ne, proč, proč, jak, v čem je problém? Podívejte, já jsem si to vyřešil se sekretariátem, jaký je eh, stav. Ten seznam, který vám je předl, byl předložen, je naprosto v pořádku pokud si někdo myslí, že by se měly uh, provést nějaké změny, tak to je zodpovědnost jejich skupiny, aby se vrátili s těmito body na plenárním zasedání. Teď budeme pokračovat. A jsme tedy v hlasování na 57 Ekon. Eh, Sur lequel je peux rappeler que la rapportrice est contre. Pomínám, že zpravodajka je proti. Ale Spravodaj se abychom tom hlasovali. Koncept. Takže kdo je pro 57? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A paní zpravodajka je spokojená. 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 59. Výboru Ekon, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A myslím, že zamítnu to. A nyní 71. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Dobrá, prověříme to. Zahoj hlasování. Prověřujeme 71. Paní Markin hlasuje pro, takže dohromady 27 pro, 15 proti, přijato nyní 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o návrhu IMKO, tady máme pouze jeden návrh odstavec 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní výbor pro ženy. Tady vidí někde nějaký problém v tom, abychom se řídili eh, hlasovacím seznamem, i když to tedy nebude odpovídat běžnému pořadu, že bychom nejprve vzali eh, úvodní ustanovení a pak odstavce, takže provedeme tuto výjimku paragraf. Takže nyní úvodní ustanovení C, FEM, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme si elektronicky, úvodní ustanovení C, zahojí hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 17 proti, 1 se zdržel, přijato. Nyní úvodní ustanovení D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato úvodní ustanovení K, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, úvodní ustanovení L, kdo je pro, proti, ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme si elektronicky. Zahoji hlasování, Jste hlasovali, uzavírám hlasování. 25 pro, 17 proti, takže přijato. Nyní úvodní ustanovení M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. O. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. A nyní odstavec 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 5 ve dvou částech, nyní první část, až po výraz men is apply, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, zbytek textu, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 7, zase dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Zbytek textu, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme si elektronicky druhou část. Zahoji hlasování. jste hlasovali, uzavírám hlasování. 25 pro, 17 proti, jeden se zdržel, takže druhá část je také přijata. Osmička, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Dvanáctka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmnáctka, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvacítka, kdo je ne, ještě si ověříme sedmnáctku, prosím. Zahajuji hlasování. Jste hlasovali, uzavírám hlasování. 25 pro, 17 proti, takže přijato. Nyní 20, kdo je pro, proti. Prověříme. Prověřujeme 20. Uzavírám hlasování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 Zahajuji hlasování. Jste hlasovali, uzavírám hlasování. 32 pro, 4 proti, 6 se zdrželo, takže blahopřeji naší paní zpravodajce. Neodcházejte, neodcházejte nikam. Ještě máme jedno hlasování. Bod 23. Paní Omen Reuten. Kam, nikam se nevytrušujte. Ještě hlasování. Dvě připomínky. Děkuji, mám dvě připomínky. Chtěla bych poděkovat všem za spolupráci na této zprávě. Ten výsledek je dobrý, to je jedna věc. Druhá věc. musíme si dát velký pozor. Eh, my ten eh, obsah ze sociálního výboru máme velmi dobrý, ale obsah v Ekonu a FEM je v podstatě tou zprávou eh, nepokryt a nebo jde vyloženě proti ní. Ráda bych se proto se sekretariátem podívala na to, jak teď budeme pokračovat, než to dáme do pléna. Děkuji. Ano, ale to už jsme řekli. Jsme řekli, že to je zodpovědnost skupin. Jestli jsme odhlasovali tyto body, znamená to, že nebyly pokryty. Takže teď bod 23 dávám slovo paní zpravodajce, paní Arkin, je to vyjednavací mandát eh, k Fondu pro přizpůsobování se globalizaci 2014 až 20 a únorová rada potvrdila existenci tohoto fondu. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, budu velmi stručná. Jak kolegové vědí, Rozhodli jsme se, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci bude pokračovat, bude mít ovšem pouze 150 milionů každý rok. Hlasování v plénu k této zprávě jsme pak odložili, protože nebylo jasné, jak budoucnost fondu bude vypadat. 22 března snad eh, pracovní skupina vyřeší ty méně kompro, kontroverzní aspekty toho fondu a 27. potom Koreper bude řešit kofinancování a krizová kritéria a úpravu mandátu pro jednání s parlamentem. Chtěla bych pouze říci, že je potřeba, abychom hlasovali pro tuto zprávu, abychom radě vyslali pozitivní signál, aby mohla jednání začít co nejdříve je potřeba ta jednání uzavřít do e, září, pakliže 1. ledna má ten fond pokračovat, 1. ledna příští roku. Takže to je účel toho dnešního hlasování. Děkuji. Děkuji vám. Takže elektronicky hlasujeme o této žádosti o mandát pro zahájení jednání ke zprávě, kterou jsme odhlasovali 6. listopadu a kterou vypracovala paní Harkin. Hlasujeme. Tout le monde a pu voter, le vote est... Všichni hlasovali. Takže mandát je udělen na základě 37 hlasů pro jeden proti a jeden se zdržel. Měl bychom taky říct, že vyjednávací tým bude sestávat s paní Harkin, tedy já, paní Harkin, paní Bauer, jakožto stínová zpravodajka EPP, Dardan, stínový zpravodaj za socialisté a demokraty, paní Cornelisen za zelené, paní Cuber za GUE, za EKR, pan Cabrnoch a, a bude tam i zástupce F.D. Čili tím jsme skončili tento bod pořadu jednání. A dostáváme se k bodu 24. A tady máme uh, eh, přes 500 návrhů, které se týkají návrhu na, nařízení Evropském fondu pomoci nejchudším osobám. dávám slovo paní zpravodajce Kostelo. Prosím, máte slovo, paní zpravodajko. Thank you very much, madam. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Jak jste řekla, je celkem 517 pozměňovacích návrhů e, zde ve výboru k tomuto návrhu. A velká část těch pozměňovacích návrhů dokládá výši zájmu o tento program a závazky, které vůči němu lidé cítí. A zároveň závazky a pocit, že je potřeba zlepšit návrh komise. Pozměňovací návrhy byly předloženy v pondělí, já jsem si je prošla předběžně, dnes se o nich budeme bavit a těším se na to, že budeme probírat se stínovými zpravodaji ještě podrobněji později. Z toho předběžného přeskumu pozměňovacího návrhu vidíme, že jsou zde velké oblasti, kde máme stejný názor a myslím si, že bude snadné vypracovat kompromisy k celé řadě témat. Mimo jiné k těmto explicitnější odkazy na chartu základních práv, odkazy na statistiky Eurostatu, pokud jde o počet lidí, kterým hrozí chudoba a sociální vyloučení v Evropě, důležitost poskytování bezpečných, kvalitních, zdravých potravin, zahrnutí Prahu chudoby, zdůraznění nutnosti e, národních potravinových programů, zdůraznění principu partnerství na všech úrovních, spolupráce s nevládními organizacemi a občanskou společností s členskými státy, odstraňování překážek eh, při eh, darování potravin ze strany supermarketů, to je také eh, společné, společný jmenovatel, vyjasnění definic, to je důležitá věc, a pak také zde bylo několik pozměňovacích návrhů k otázce vyjasnění definice koncových příjemců. Mnoho pozměňovacích návrhů zdůrazňuje důležitost prosazování lidské důstojnosti a e, eliminace stigmatizace lidí, kteří dostávají potravinovou pomoc. Je potřeba snížit potravinářský odpad, vyhazované potraviny, to je také téma společné mnoha návrhům. Poslanci rovněž zdůrazovali nutnost zdůraznit, že tento fond, jeho existence, neznamená, že by nebyly potřeba národní programy, což je velmi důležitý poznatek. Mnoho pozměňovacích návrhů řeší potřebu zjednodušování, jednoduché aplikace, jednoduchých procedur, jednoduchého hodnocení a reportingu. Byla zde určitá usnesení týkající se e, předchozích usnesení Evropského parlamentu o bezdomovectví a tak dále. E, bylo zde mnoho pozměňovacích návrhů k vyjasnění doprovodných opatření, e, k vyjasnění definice doprovodných opatření. Byla zde celá řada pozměňovacích návrhů, která chtěla vyjasnit, které jsou ty sociální skupiny, které jsou nejchudší jakožto procento celkové populace, pak jsou zde pozměňovací návrhy k tomu, jak tento fond může posilovat regionální a místní potravinářské dodavatelské řetězce. A tím se vracíme tak trochu k té myšlence zdravých kvalitních potravin a užívání místní produkce, potravin z místních produkce, tak samozřejmě. E, celá řada pozměňovacích návrhů se také zabývala prostorem pro expanzi aktivit a možnostmi pro European Level, Level Platform, výměnu nejlepších postupů a osvědčených postupů a jejich sdílení. A i tyto návrhy jsou dosti zajímavé. Některé pozměňovací návrhy se pak zabývají e, tím, že by komise měla konzultovat s partnerskými organizacemi alespoň jedenkrát ročně, my zdůrazňujeme, že tento partnerský přístup je velmi důležitý, zejména to partnerství s občanskou společností v souvislosti s tímto programem. Celá řada pozměňovacích návrhů pak žádá komisi, aby pravidelně informovala Evropský parlament a radu o postupu tohoto programu. Opět je velice důležité, aby parlament hrál i určitou roli v monitorování tohoto programu. Pak jsou zde návrhy k zajištění eh, toho, že komise, národní úřady a jiné zúčastněné strany budou pravidelně informovat o plnění cílů stanovených v tomto programu. Pak je zde mnoho návrhů, které podporují eh, celo, celé to téma doprovodných opatření, tedy například, že ne všechny partnerské organizace by musely ty doprovodná, ta doprovodná opatření provádět, to by se týkalo hlavně organizací občanské společnosti a nevládních organizací, pak se mažou ustanovení o eh, hodnocení ex ante a eh, hodnocení během programového období. I takové pozměňovací návrhy se objevily. Potom je zde celá řada oblastí, kde se poslanci jaksi neschodnou a o těch je potřeba hovořit asi nejlépe na schůzi stínových zpravodajů. Nejprve tady celá ta oblast e, kofinancování. Jsou zde návrhy, které chtějí 100% financování z EU, pak jsou zde takové, které navrhu, e, podporují návrh komise, pokud je o kofinancování tedy, a pak jsou zde ještě jiné návrhy týkající se kofinancování, které chtějí buď dobrovolné kofinancování a nebo v určitých případech kofinancování povinné a těmi se budeme muset probrat. Potom je zde řada návrhů, které chtějí dobrovolnou účast ze strany členských států. Toto je opět téma, které bude potřeba detailně probrat. Zmínila jsem na schůzce, kde jsme minulý měsíc tuto zprávu představovali, že e, když se to téma dobrovolné e, participace objevilo, takže je důležité zajistit, aby financování, které máme, ať už je více nebo méně omezené, bylo skutečně vyčleněno pro tento program. To je velmi zásadní, aby se zajistilo, že dobrovolná participace, pakliže bude přijatá, neohrozí to vyčlenění těchto financí pro tento konkrétní program pro dané země. Dále některé návrhy chtějí, aby tento fond eh, podporoval pouze národní programy potravinové pomoci. Zaměřují se na otázku širšího pole působnosti tohoto programu, ale opět i toto se diskutovalo 23. ledna na veřejném slyšení, které jsme k tomuto uspořádali a objevil se zde ze strany občanské společnosti, eh, objevila se zde podpora pro ten širší koncept tohoto programu, eh, protože by byl flexibilnější než stávající programy, které v této oblasti máme. Za další, je zde pozměňovací návrh, který snižuje požadavky na členské státy, pokud jde o plítvání potravinami. Potom jedno téma, které je předmětem několika pozměňovacích návrhů, se týká vlastního rozpočtu tohoto programu. Některé pozměňovací návrhy chtějí 3,5 miliardy, jeden chce 5 miliard. Já, ačkoliv eh, vím, že se zde ve výboru objevilo hodně nesouhlasu v lednu a v únoru. Pokud jde o rozpočet pro tento program, tak skutečná čísla toho programu jsou e, podřízená e, víceletému finančnímu rámci a bohužel nejsou v působnosti e, tohoto výboru, v kompetenci tohoto výboru. Ale chápu, co poslanci chtějí, když chtějí větší rozpočet. Samozřejmě. Další téma, které je trošku kontroverzní, a bude vyžadovat diskusy se stínovými zpravodaji. To jsou pozměňovací návrhy, které se zabývají indikátory, to je článek 6. Je zde několik návrhů na indikátory, které se mají využívat, pokud jde o distribuční klíče v tomto programu, například procento populace žijící pod úrovní chudoby, ehm, nebo různé jiné indikace genderové, potravinová chudoba, eh, intenzita práce, Eh, výskyt chudoby, procent eh, ohrožené, procento ohrožené populace, sociální transfery a tak dále. Takže to je celá řada témat eh, týkajících se indikátorů, která budeme muset ještě pečlivěji prodiskutovat. Další téma, které se objevilo v pozměňovacích návrzích, je téma přechodných opatření. Jsou zde určité obavy ze strany poslanců v tom smyslu, že tento program nebude připraven na 1. leden 2014 a že je naprosto zásadní, aby organizace, které se v něm účastní, byly schopny pokračovat ve své činnosti bez přerušení, bez jakékoliv disrupce eh, přílivu finančních prostředků. Je zde celá řada návrhů, které se právě tímto tématem zabývají. Je to téma určitě důležité a i na něj se pak při diskusích zaměříme. Pak je zde jeden pozměňovací návrh, který chce, aby tento návrh byl zamítnut. Tento návrh nepřijmu. Jsem totiž přesvědčena, že eh, materiál z konzultací, ze slyšení, z diskusí s občanskou společností a vůbec eh, vlastně ten celkový postoj poslanců v pozměňovacích návrzích, které jsem četla, ukazuje jasně, že je potřeba, aby Evropská unie vyjádřila solidaritu s těmi nejchudšími osobami, s těmi nejpotřebnějšími, zejména teď v té době, kdy mnoho lidí závisí na službách potravinových bank a byl by velmi špatný signál, kdybychom takovouto pomoc ukončili, kdybychom takovýto program chtěli nějakým způsobem přerušit. Takže to by bylo k velmi rychlému schrnutí pozměňovacích návrhů, které jsem obdržela. Jak jsem řekla, je zde e, velký prostor pro schodu. Připravím samozřejmě kompromisní pozměňovací návrhy. Další kroky jsou zasedání stínových zpravodajů příští týden tam budeme hovořit o e, e, pozměňovacích návrzích. V dubnu na zasedání výboru pak budeme hovořit o kompromisech a doufám, že se mi podaří také uspořádat celou řadu schůzek se stínovými zpravodaji mezi touto schůzí a příští schůzí výboru. E, děkuji ještě jednou všem za jejich vstupy, za pomoc a podporu. Myslím si, že pozměňovací návrhy, které jsou před námi, nám dávají do, velmi dobrý základ pro přípravu skvělého programu, velmi robustního programu a jsem přesvědčena, že ten konečný nástroj, který připravíme, bude sloužit občanům Evropské unii velmi dobře. Je rovněž potřeba poznamenat, že Rada paralelně s parlamentem tento program e, řeší a těch 2,5 miliardy bylo eh, pro víceletý finanční rámec odsouhlaseno na konci února. Samozřejmě víme, že ty diskuse budou ještě pokračovat, bude pokračovat i jednání na úrovni rady. Ta jednání budeme samozřejmě velmi pečlivě sledovat. Děkuji vám za pozornost. Merci, euh, A nyní dávám slovo panu Čabaory a pak Marian Harkin. Děkuji. Takže v první řadě dovolte mi vyjádřit eh, moji vděčnost, poděkování paní Castello. Její eh, práce samozřejmě není snadná, ale co by jí mohlo usnadnit? To, že pokud jde o hlavní osy, tak eh, souhlasíme všichni, shodujeme se. Ovšem eh, jde o to, jak se bude vyvíjet paralelní debata v komisi, která se týká těch fondů pomoci pro nejchudší. Protože existují určité názory, které spochybňují budoucnost tohoto fondu. Čekáme pozitivní eh, názor. Doufáme, že komise chce pokračovat v tomto financování tohoto fondu. Chtěl bych ještě zúraznit jednu věc. A to, že souhlasím a podporuji mnoho eh, prvků této zprávy. Včetně pozměňovacích návrhů, které by chtěly zvýšit eh, tu část pomoci, která pomáhá těm nejchudším a trošku naopak snížit eh, prostředky vyhrazené pro organizace a nevládní organizace. Ob 85% spolufinancování, to se nám jeví být eh, naprosto přijatelné. Nemůžeme všechno dávat zadarmo. Čili takto bychom měli, mohli dospět k našemu cíli a to, abychom nějakým způsobem se skutečně byli schopni eh, dostat se k těm nejchudším a podpořit je. Ten, eh, ta závaznost či dobrovolnost tohoto fondu, tady je určitá eh, linie, kterou je potřeba sledovat, je potřeba se nad tím zamyslet. To znamená, jaké by byly následky, kdyby ten fond byl buď dobrovolný, anebo kdyby byl závazný. Samozřejmě, že věci jsou trošku komplikované vzhledem k tomu, že část těchto fondů by, byly, by mohly být financované FSM. Prozatím velká část členských států by samozřejmě to chtěla ponechat na základě dobrovolnosti. A stále ještě sledujeme vývoj jednání v radě. Pokud jde o partnerské organizace, tak ehm, s tím souhlasím. Bylo by dobré, aby byla kritéria jasnější, tato kritéria by měla být vypracována členskými státy. Pokud jde tedy o kontrolu těchto partnerských organizací, měly by existovat, ale je potřeba jasně eh, tyto partnerské organizace regulovat. Čili tolik základní myšlenky, které mě vedly při vypracovávání mých eh, změn mých pozměňovacích návrhů, mého přístupu a usiluje o nalezení dobrého kompromisu a to včas. Proč včas? Abychom to mohli položit na stůl s radou, tak aby tento eh, fond nadále existoval. Marian Harkin. A pak paní Cornelisen. Uh, thank you. Well, first of all... Děkuji. Já bych v první řadě chtěla poděkovat paní zpravodajce za její práci. Samozřejmě do ní vložila celé srdce, i když eh, samozřejmě velká část práce ještě leží před námi. Já podporuji většinu toho, co vyjádřila, jako například podpora těch místních dodavatelských potravinových řetězců, různé eh, principy sdíleného partnerství a ostatně způsobu, jak celý tento systém řídit. Co se týče rozpočtu, tak samozřejmě by bylo dobré, kdyby se situace navýšila, ale můžeme mít rádi s tím, co máme. Probíhá diskuze e, na radě, pokud samozřejmě máte nějaké dodatečné informace, rádi je e, uvítáme, rádi si to vyslechneme. My e, mm, se těž uvidíme tady, jak to bude fungovat na základě dobrovolného příspěvku, pokud nebudou dostatečné prostředky z eh, evropského rozpočtu. Tady je návrh na 100% spolufinancování. Eh, uvidíme, do jaké míry budou členské státy eh, schopny. Takže i když by tam byla určitá míra spolufinancování, určitě by to mohlo mít ty multiplikační dopady. Uvidíme, jak to dopadne. Ještě jedna důležitá věc je, aby celý ten proces žádosti nebyl příliš složitý a také pozorně přistupovat k otázce zhodnocení. Samozřejmě je dobré poměřovat výsledky a hodnotit, ale musíme být opatrní, abychom to celé nezatěžovali a nezatěžovali třeba práci vládních organizací. Pak ještě k tomu, co se děje na radě, opravdu potřebujeme, aby náš výbor vyslal silné sdělení, aby rada konečně pokročila, aby alespoň zaznamenala, pokud oni jsou někde bržděni, že tento výbor rozhodně chce postupovat vpřed. Děkuji. Děkuji, paní Cornelisen, pak paní Jazlověcka. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že eh, před námi ještě leží eh, několik hodin, řekněme, příjemné práce a debat ohledně kompromisu. Rozhodně to bude zajímavá práce. Pro nás, jakožto zelené, mohu říci, že tady máme takové dvě klíčové záležitosti. Ta jedna se týče těch nevyužitých eh, potravin, nebo bychom se měli vyhnout plítvání potravin, to je pozměňovací návrh 226, ten je podle nás velice klíčový a, a s potěšením konstatujeme, že i paní Harken se k něčemu takovému připojuje. 20 milionů tun potravin eh, každoročně jde úplně vníveč. več 20 milionů z, těch ještě, z toho ještě většího počtu jsou vlastně potraviny, které je možné ještě konzumovat. To znamená, že by se toto množství dalo využít. Jsou tu určité eh, možnosti, jak toto dále ještě využít. Máme potravinové banky, jiné organizace, které potřebují mít k dispozici nástroje, které pak eh, prostřednictvím kterých budou spolupracovat s obchody, s dodavateli, se zemědělci, aby vše eh, lépe fungovalo. Pak potřebujeme prostředky, abychom se opravdu mohli zaměřit na ty, kteří to nejvíce potřebují. Potřebujeme se Eh, vyloženě zacílit na ty potřebné, je zásadní, aby členské státy měly tu volbu se toho účastnit a nemá tu smysl, abychom vynakládali finanční prostředky na něco, co členské státy si ani nepřejí, na čem se nechtějí účastnit. A pak taky bychom měli rozlišovat to spolufinancování, tu míru. Uh, aby tedy bohatší státy vynakládaly více, ty chudší státy méně, aby tu bylo nějaké rozdělení. Někdy často nejsou ani prostředky. Pokud budete spolufinancovat 100% eh, všem, tak eh, mm, by to mohlo dopadnout, takže některé členské státy zase tolik nepotřebují. Pak je tu několik eh, takových eh, pozměňovacích návrhů, kteří, které zmiňují tu relativní chudobu. To je zase důležité, že i ten pojem relativní chudoby je brán v potaz eh, konkrétně v případě tohoto fondu, protože tento fond je nasměřován na materiální deprivaci, to znamená, že i ta relativní chudoba by do toho měla být zapojena. A myslím si, že stávající závislost eh, některých zemí na ty organi- nebo organizací na no ty předvstupní fondy, to by mělo být zase bráno v potaz. Třeba v Maďarsku nějakých 40 tisíc obyvatel stále ještě využívá a získává potraviny z těch stávajících fondů. To je třeba brát v potaz, že a, aby tito lidé od toho 1. ledna 2014 nezůstali bez e, přístupu k potravinám. Pak několik technických aspektů, které bych ráda zmínila. Myslím si, že musíme nalézt způsob, eh, jak zapojit i soukromé aktéry do toho spolufinancování. Vím, že Evropská komise řekla, eh, že si nepřeje, aby to eh, spolufinancování z takových organizací vlastně neexistovalo. Bylo by to asi příliš složité, ale například nějaké spolky místních supermarketů, a nebo národních supermarketů, nebo nějaké velké loterie, ty by mohly mít možnost se zapojit do té oblasti spolufinancování. Pokud mohou, pokud si přejí, tak proč bychom to měli v mnoha případech zakazovat? A pak eh, také zjednodušit eh, to členským státům. Měli bychom minimálně tedy to umožnit nebo podpořit využívání těch mechanismů ESF prostřednictvím těch agentur, které se do toho zapojí a požádají. Pak ještě jeden dotaz na paní zpravodajku. Já jsem zaznamenala, že jste eh, zahrnula to platbu ne více než 10% eh, eh, částky, o kterou je požádáno. Já nevím, jestli je to v souladu s pracovními metodami nějakých potravinových bank nebo nějakých pravidel pro eh, účast supermarketu, ale co s případnými zisky? My jim dáme například ty potraviny, oni je prodají a co s těmi získanými prostředky? Jak by to bylo? Madame Jezlověcká, et puis ensuite... Paní Jezlověcká. Děkuji, paní předsedající. Iniciativa utvoření... Děkuji vám, paní předsedkyně. Iniciativa vytvořit Evropský fond pro nejchudší lidi je velmi užitečná a je potřebná. Je potřebná, aby došlo k eliminaci chudoby, což je součást strategie EU 2020. Velmi ráda jsem si proto vyslechla příspěvek paní zpravodajky v tom smyslu, e, jaká zpráva se chystá. Zejména jsou zajímavé pozměňovací návrhy k efektivitě tohoto fondu, které zajistí tak, aby peníze byly utraceny co nejlepším možným způsobem. Je potřeba, aby eh, se peníze dostaly k těm správným koncovým subjektům. Například v pozměňovacím návrhu 87 se hovoří o potravinách, které si pořizují přímo ty koncové organizace, aniž by museli nakupovat potraviny do zásoby, což eh, je pozměňovací návrh 449. Eh, Pak je zde celá řada dalších témat, která řeší finanční situaci eh, koncových příjemců, tedy organizací, které nemají dost peněz na nákup potravin. Podobně jako pan Ery i já si myslím, že je potřeba přísně monitorovat způsob využívání těchto peněz tak aby se zajistilo, že investované peníze přijdou skutečně k těm, kteří je potřebují. Pozměňovací návrh 285. Sem bych navrhla doplnit dodatečné indikátory, eh, aby byl zohledněn počet lidí ohrožených chudobou, včetně dětí. Je to indikátor, který lépe představuje situaci v jednotlivých členských státech. A to je konec konců, eliminace chudoby v členských státech je konec konců cílem strategie EU 2020, jak jsem řekla. Bude rovněž potřeba e, zvýšit zvětšit rozsah Evropského sociálního fondu, podívat se na to, kdo ti nejchudší lidé jsou. Je potřeba nefinancovat stejnou věc dvakrát. Je potřeba peníze využívat efektivně. Děkuji. Děkuji. Takže děkuji zpravodajce za odvedenou práci v této věci. A než vstoupíme do podrobností, než se budeme vyslovovat k jednotlivým návrhům, tak si jenom připomenou pár věcí ještě s ohledem na práci, která probíhá i v dalších výborech a která by měla přispívat eh, k naší práci tady, tady kolem toho, co dělá eh, paní Kostelo víte, že se tím zabývá také výbor Regi. Pak pokud jde o výbor zemědělský, zemědělský tak um, tam ty hlavní zúčastněné osoby uh, o vytvoření té uh, potravinové banky, tak uh, tady samozřejmě máme to rozhodnutí soudního dvora, a pak eh, tedy to dělá komise, samozřejmě s, eh, také pod eh, motivována naším výborem, tak tedy návrh komise, který vychází z článku 175, tak odráží toto rozhodnutí soudního dvora. A musíme rozhodovat, respektovat toto vyvážení sil, tuto eh, rovnici. Jsme tedy v situaci, která není lehká a všichni, včetně eh, zpravodaj ze zemědělského výboru, již vědí, že hodně by se dalo dělat právě v duchu toho, co navrhuje naše zpravodajka, to znamená boj proti mrhání, plítvání potravinami, vzdělávání, školení v osvědčených postupech, abychom eh, tento fond měli pouze jako fond eh, distribuce potravin, to se nám asi nepodaří. Ale to nějak nebrání tomu, abychom otevřeli určité možnosti toho, že pokud budou existovat nějaké zemědělské zásoby, měly by být znovu dány eh, k dispozici. Když to bereme na základě tedy Eh, samozřejmě, že jurisdikce soudního eh, dvora nemůže úplně zakázat využití těchto fondů. A pokud jde o výbor REGI, tak se podíváme podrobně na to, jak byly jejich argumenty rozvíjeny, ale mám za to, že tady byla určitá uh, taková bitva, která probíhala o ta čísla. A a pak to tedy stavila Evropská rada. Ale veškeré pozměňovací návrhy k číslům, to znamená v souvislosti s e, víceletým rámcem, tak ty jsou nepřípustné, protože jsme jasně říkali, že odlišujeme legislativní základ a pak tu v úvozovkách poezii těch čísel. To je samostatná záležitost. A e, když eh, se tedy to změní v kontextu toho, jak to změnila eh, Evropská rada s ohledem na rozpočtové otázky, to je něco, co nepřísluší našemu výboru. A jinak říkám, dopředu, i kdyby nějaké návrhy tohoto typu byly vzneseny, budou považovány za nepřípustné. A eh, nezávisle na tom, na čem se na čem bude do, dohodnuto s radou, tak i tak máme těžký úkol. Připomínám eh, dvě věci. Za prvé, tyto fondy musí být zachráněny. Ačkoliv v minulosti byla francouzsko-německá dohoda, která byla zveřejněna, která tedy by mohla vést ke zániku tohoto fondu od 1.1.2014. A to je situace, v které čelíme. Po Evropské radě, kde byli, jsme se tedy odebrali do Berlína a pochopili jsme, že v rámci rady diskuze o samotné existenci tohoto Evropského fondu na pomoc nejchudším zůstává i nadále kritickým tématem. Z toho vyplývá také význam duchu zodpovědnosti. který, eh, ten význam toho, proč tady scházíme a diskutujeme tedy o návrhu naší zpravodajky. A teď některé podrobnější věci. Na základě právního eh, základu myslím, že bychom měli udělat vše pro to, aby návrh komise, který, jak říkám, vychází z, na, z článku 175 smlouvy, zůstal nezměněn, aby to zůstal referenční právní základ, eh, na němž bude moci se tento fond spoléhat a fungovat spolufinancování. Těžké téma opět, ale snad se nám podaří v našich eh, pozicích kombinovat různé situace. V mnoha členských státech tato mobilizace ohledně potravinové pomoci, pomoc, těm, pomoc nejchučím, to je zásadní politický prvek. Všichni, včetně kolegyně Sinclair, Sinclair eh, vyzvali a eh, interpelovali pana Van Rompuje v této věci. Pokud jde o spolufinancování, musíme samozřejmě dát najevo určitou flexibilitu. Existují některé případy, v nichž je absurdní vyžadovat a představovat si možnost nějakého spolufinancování, protože prostě ty prostředky nejsou k dispozici. Ale jsou i jiné případy, kdy ta pomoc, která tedy pokud ji mm, samostatně, eh, nezávisle na víceletém rámci, kdy to nepokryje ani potřeby, ani eh, vstávající postupy v těchto zemích. A proto některé státy předpokládají, že by byl určitý doplněk, že by byla ta pomoc určitým způsobem doplněna, protože ta evropská pomoc sama by nestačila. A proto musíme zajistit, aby tento dobrovolný příspěvek členských států byl možný. Pokud jde o podmínky eh, distribuce této pomoci, tak musíme dbát na to, aby to odpovídalo duchu tohoto fondu. Aby to nebyl nějaký technokratický, byrokratický eh, fond, který bude vyžadovat mobilizaci tří eh, nějakých eh, kabinetů a auditorů a tak dále. Prostě jde o pomoc nejchučím, která se jim musí dostat bezodkladně. A proto bychom měli tedy používat ty postupy, které se již osvědčily, které používá komise, které po, pomáhají pomoci nejchučím. Eh, nehovoříme jenom o potravinových bankách, a, ale také eh, některých eh, sociálních obchodů, protože tam tedy pak figuruje určitý akt koupě, který nemůže ta legislativa zakázat. Mnoho dalších prvků, které můžeme prověřit se zpravodajkou, ještě poslední bod, na který chci obrátit vaši pozornost, je to pozměňovací návrh týkající se přechodného období. V dnešní době, myslím, musíme přijmout ustanovení, které nám umožní zajistit fungování fondu v roce 2014, protože Jinak samozřejmě eh, budeme, bychom měli přerušení v tomto programu a to by bylo katastrofální pro příslušné populace. Dávám slovo Karimě Deli a Patrikovi. Merci. Děkuji vám, paní předsedkyně. Máte pravdu. Když hovoříte o tom přechodném období, protože rok 2004 14, to už tady nám nezbývá příliš mnoho času. A ta zásadní věc je, že i když strategie 2020 nám ukládá cíl do roku 2020 snížit eh, minimálně o 20 milionů počet chudých, tak zatím to nevypadá, že bychom tento cíl, že bychom směřovali k jeho smlžení, splnění. Když chceme zvýšení rozpočtu, je to proto, že samozřejmě ta poptávka v Evropě roste. Takže toto zvýšení rozpočtu to není jenom tak z plezíru. To je proto, že v realitě, ve skutečnosti, bohužel, populace e, schudnou. A i takové návrhy těch solidárních obchodů a e, potravinových bank v kontextu těchto fondů, které jsou eh, zaměřeny původně spíš na lidi bezdomova. Teď jsou tam často lidi, kteří pracují. Ale nemůžeme jim říci, ne, nebudete mít přístup eh, k jídlu. Čili tato otázka, rozpočtová otázka, je skutečně naléhavá. Druhá věc. To je eh, otázka zjednodušení. Musíme se postarat o to, aby všechny návrhy vedly ke zjednodušení tak, aby ten nový fond byl rychleji přístupný eh, těm eh, příjem, organizacím, které jsou jeho příjemci. Dále pokud jde o spolufinancování. Mám k tomu otázky. Říká se, že máme tedy obálku Evropského sociálního fondu, Nebyla by to linie tohoto fondu, bylo by to něco jiného, ale tak říkají, by se to vytvořilo z části těch eh, globálních prostředků člených pro eh, Evropský sociální fond, jestli tomu dobře rozumím. Čili peníze z pro, určené pro ESF a z toho by se část... Já vás jenom musím eh, přerušit, aby to bylo úplně jasné. Evropská komise založila svůj návrh na základě článku 175.3 Článek 175.3 smlouvy, který je tedy 18 smlouvy, kde se hovoří o ekonomické a územní soudržnosti, článek 3 říká, jestliže budou potřeba specifické opatření, a, e, tak tyto kroky mohou být stanoveny Evropským parlamentem a tak dále. A ty fondy, o kterých se uvažuje, jsou fondy v článku je, odstavci 1, to znamená Evropská unie to podpořuje prostřednictvím kroků, které mohou být používány ke strukturálním cílům. Eh, je tady záruční zemědělských fond, eh, fond pro regionální rozvoj, sociální. Takže jsou to vůbec celkově strukturální fondy, nejenom sociální fond. To upřesňuji proto, že je důležité, abychom eh, si uvědomovali, co to znamená odkazovat na tento článek 175.3. Omlouvám se za přerušení. Děkuji. Ano. Ale když říkáte, že to je cel, tedy celková obálka strukturálních fondů, tak pokud vytvoříme nový, fondů, nový fond, a je t- pokud tam je nějaké spolufinancování, tak tím lépe. Protože strukturální fondy to je většinou 50-50, takže když mi řeknete, že je to tedy celková obálka, která patří do strukturálních fondů a že můžeme nějakým způsobem vycházet eh, z toho eh, modelu třeba pro Řecko třeba 95%. Ale co státy, které mají rozpočtové problémy, jak budou spolufinancovat, aby mohli využít těch fondů. Tam by možná byla potřeba nějaká uspůsobení pro některé, některé období, některé členské státy, Kypr, Řecko, že nebude možné použít to spolufinancování. Ty fondy pak nebudou využity, i když to bude populace vyžadovat. Dále záruky. Kdybychom posílili tu zprávu v několika oblastech. Kvalita zemědělské produkce. Mně se přijde trochu skandální, že, že musíme počkat až na teprve, když se objeví tedy skandál s koňským masem, tak vidíme, že se, tak se začne říkat, o, mrhá se masem, dejme ho chudým i chudí mají právo na zdravé a kvalitní jídlo, čili ta kvalita těch potravin, to je zásadní. Za druhé, podpora sociálních inovací. V rámci této podpory, ano, takto je potřeba přispívat eh, k vytváření těch eh, solidárních obchodů. Je to sektor, který odolává krizi. Takže myslím si, že to, to je druhý aspekt, eh, který musíme ošetřit v naší zprávě. A třetí věc, jistě, že já ekologicky, takže abychom bojovali proti mrhání. To nemá 30 milionů různých řešení. Musíme prostě změnit základní model. Tak, aby se zvýšila valorizace těch eh, jaksi eh, krátkých obvodů, to znamená, aby byla kratší vzdálenost mezi produkcí a distribucí a spotřebou aby to přispívalo eh, k rozvoji eh, regionu a zvyšování místní solidarity. Tolik eh, tedy, co jsem chtěla říci. A samozřejmě budu očekávat veškeré návrhy a kompromisy, které zlepší tuto zprávu. Patrik Lerik. Ano, děkuji. Chci poděkovat paní Kostelo za práci. Vám také, paní předsedkyně, za upřesnění, která jste nám sdělila. Musíme si uvědomit, že práce, kterou, eh, na, které tady, na to, na čem tady pracujeme, je něco, co se očekává v, v Evropské unii na mnoha místech. Mám eh, pár problémů. Navzdory tomu, co jste řekla. Pervans Bereš. Nejsem si jist, jestli právní statut toho, o čem mluvíme, to znamená v rámci toho článku, který tu byl zmíněn, 175.3, jestli to je opravdu eh, zabezpečené. Jestli by nestálo za to, aby jsme buď eh, ze strany komise, nebo odinut ne, neměli mít nějaké další, nějaká další ujištění. S tím souvisí také otázka, abychom věděli, jak budou financovány tyto fondy, jestli to bude prostě jenom převedení nějakých prostředků, anebo jestli to bude znamenat eh, skutečně nějaké, eh, nějakou restrukturalizaci v rámci sociálního fondu. A další připomínka. Já dobře rozumím tomu, že nemůžeme samozřejmě se tady hádat o číslech, ale na, proti tomu nemůžeme zůstat v úplné mlze. To je takový trochu anachronismus. Parlament se vyjádřil proti víceletému rámci a pro speci- u specifických kroků, u specifických opatření nemáme tedy mít žádná čísla a přitom automaticky akceptujeme snížení. To, co se nám teď navrhuje snížení, to není ani stabilita, to je snižování. To mi přijde trošku takový anachronismus. Jistě můžeme si to říkat mezi sebou, ale musíme přece z něčeho vycházet protože asociace, organizace, které se tím zabývají, ty mají čísla. Oni skutečně dávají určitá, určité pokrmy, určitá jídla v průběhu roku, to je něco stojí a tak dále. Musí mít možnost nějakým způsobem si spočítat rozpočet. Když já samozřejmě chápu to, co říkáte. Hovoříme o strategii 2020, s tímto cílem snižování o eh, chudých o 20 milionů. Já tomu nevěřím. Myslím si, že to je povídačka, která se nám říká, jsme v roku 2013 a to, čeho jsme svědky, není snižování chudoby. Naopak, zvyšování jak pracujících, tak penzistů. Vidíte ženy, které jsou samoživitelky, pracují A dějí se tedy, jsou v podmínkách, které jsou eh, z lidského hlediska dosti nepřijatelné. Takže ano, musíme se snažit vytvářet pracovní příležitosti, zajistit pracovní příležitosti a tak dál. Ale není možné, eh, aby se nám tohle říkalo, když veškeré informace, které dostáváme týden po týdnu, eh, jsou s tím v rozporu. A dále jedna věc, na, které, na kterou chci zdůraznit. Je tady administrativní problém. Je to administrativně komplikované. Musíme to zjednodušit, jinak budou potřeba odborníci, účetní, právníci, které bude potřebovat uh, nutno platit k tomu, aby dohlíželi nad celým procesem. A pokud uh, skutečně najdeme nějaký systém, jak řešit eh, plítvání potravinami a jak eh, to využít, jak tyto zdroje využít tak, aby možná v souladu s produkčním sektorem a distribucí, abychom je mohli dát eh, k dispozici na charitativní humanitární účely. A konečně já chápu, že nejde pouze o potraviny. Ale samozřejmě neměli bychom eh, tu potravinovou eh, část celé této záležitosti nechávat úplně stranou. Paní Šreter. Ja, vielen Dank. Ich, äh... Děkuji vám. Ráda bych ještě jednou podpořila to, co říkal pan Ry a paní Harkin. Pokud jde o otázku dobrovolnosti, to znamená, že by se účastnili jenom ty země, které to zajímá. E, protože nic jiného nemá smysl. Všichni víme, že tímto vzorcem eh, v podstatě se bude započítávat i příspěvek do eh, Evropského sociálního fondu na jeho členského státu. Což, co, to, co to znamená? Když nějaký členský stát má nebo chce dělat nějaké jiné programy stejného smyslu s ESF eh, pro boj s chudobou a musel by zároveň mít operační program na potravinovou pomoc, byl by do značné míry omezen eh, v těchto programech. Můžeme samozřejmě říci, že zde máme celou řadu členských států, které mají různé lokální programy a které si našly jiné zdroje financí, jiné mechanismy a pro které to tím pádem není vyloženě pomoc. Je to celkem 19 členských států, eh, které eh, tuto pomoc nárokují. A pak, když by státy jako Německo a Velká Británie eh, by museli se účastnit na této pomoci, znamenalo by to, že pro ten zbytek členských států, které tento program nárokují, vlastně už nic nezbude, protože Německo je obrovské, je tam obrovská chudoba, je to velká země. A tím pádem eh, my jsme si tak spočítali, že by do Německa, jenom do Německa šlo asi 500 milionů euro. A když se podíváme na kritéria navržená komisí, tady samozřejmě a e, Německo má kromě toho ještě místní systémy, které fungují, které e, v podstatě spoléhají na dobrovolnickou práci a jsou udržovány v běhu. Je tam hodně osobního nasazení, jsou to systémy, které nechceme přerušovat. Nechceme zavádět systémy EU tam, kde máme velmi kvalitní systémy solidarity už existující v místně. To je tedy jedna země, v jiných zemích to samozřejmě může být jinak. Jak říkám, je zde 19 států, které tuto pomoc využívají, to znamená 19 států chce mít nějaké přechodné řešení. Pak máme ještě jiné země, eh, kde je ta situace ještě úplně jiná. Právě proto je dobrovolnost centrálním prvkem tohoto návrhu. Druhá věc, o které chci mluvit, eh, protože k tomu zpravodajka neřekla vůbec nic, je toto. Eh, jsou návrhy, které chtějí škrtnout evaluaci, které eh, chtějí škrtnout schvalování těchto programů a já, která jsem pracovala se strukturními programy dlouhá léta, to považuji za něco, co vůbec nemůžeme obhájit zejména proti těm, eh, kteří platí evropské daně a kteří zajišťují, aby, a těm, kteří zajišťují, aby evropské právo bylo skutečně spravedlivé. Myslím si, že alespoň minimální pravidla, jako jsou u jiných fondů, by měla platit i u fondu tohoto. Chtěla bych se proto zeptat paní zpravodajky, jak se staví k těmto návrhům. Dále, eh, bylo tu řečeno, že u krizových států je to problém, protože Eh, nezvládnou kofinancovat. Já chci k tomu říci tolik. Eh, v tom návrhu komise je proto mechanismus. Je to stejný mechanismus, který máme ve strukturálních fondech. Problém je, že je zde také návrh tento mechanismus škrtnout, eh, což jsou podle mě návrhy, které vyplývají z toho, že jsme proti makroekonomické kondicionalitě a tento mechanismus do ní spadá. Podle mého názoru eh, nemá smysl tento mechanismus škrtat, když už jsme proti té makroekonomické kondicionalitě Ale dobře, no. Já si myslím, že tento mechanismus e, smysl má. Ty návrhy ho škrtnout jsou podle mě nesmyslné. Z tohoto stejného důvodu. Takže co k tomu zpravodajka říká? A pokud jde o krácení prostředků, ono zkrátka to je tak, že ve, veřejné, e, ve veřejných rozpočtech máme určité číslo, určité peníze a nejde prostě říct, potřebujeme víc. Nechme to tedy otevřené. Budeme muset e, co nejlépe nakládat s, daňo, s penězi z daní, které jsou, eh, jak si svým způsobem nám k dispozici, musíme ty peníze využívat optimálně a to je přesně ta diskuse, která by měla probíhat i eh, v souvislosti s tímto fondem. Děkuji. Paní Mara Chartier, pak komise k právnímu základu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím si, že první bod, eh, na kterém bychom se měli všichni shodnout, je, že hodnota solidarity je jednou ze základních eh, hodnot Evropy. Jak to řekla paní Schroeder. Ať už to je na úrovni národní, mezinárodní. Je to, eh, to je, to je samozřejmě otázka, ale tak či onak solidarita je naprosto nezbytná v dnešní době pro několik milionů osob v Evropě. Nemáme statistiky. A já se táží. Jestli tady nebo na e, národní úrovni, jestli e, když se podíváme na to, tak se evidentně ty potřeby stále zvyšují. Já jsem navštívila venkovské prostředí a v podstatě, že letos o 30% eh, je potřeba eh, rozdávat tedy jídel navíc. A z mého hlediska, kdyby mi nebylo řečeno 30%, no tak eh, bych to nepovažovala za tak významné, ale potřebujeme, abychom měli argumenty, abychom mohli říct, že skutečně potřebujeme zvýšit eh, financování a tuto koncepci solidarity, potřebujeme přesnější statistiky. Je to oševedná záležitost, protože já jsem předložila některé pozdějovací návrhy tímto směrem. Vím, že charitativní organizace sami říkají, no s tím bude hodně práce a tak. Jenže tak či onak, to musí vzejít národních států, tyto statistiky. Za třetí, tyto prostředky pomoci nejchudším, tak eh, u nich se hodně z, změnil rozsah. Já samozřejmě připouštím to, co řekli předřešnice, že člen, některé členské státy nechtějí tuto pomoc, protože mají jiné prostředky, jinou organizaci pomoci, to je v pořádku. Ale je hodně, eh, mnohem více mladých, různé eh, sociální eh, výdejny a obchody se začínají objevovat i na univerzitách například. Krize výrazně zvyšuje počet žadatelů A když se to základní prostředí tudíž takto významně mění, tak pak samozřejmě skutečně e, bojovat o čísla, to není jen tak z plezíru potom. A já si teď kladu otázku, jak můžeme vyhovět této potřebě, když v základních předpokladech e, financování snižujeme o miliardu eur dostupné fondy. A přitom se zvyšují eh, různé úkoly, které by to do toho měly spadat, včetně eh, vzdělávání, pomoc bydlením a tak dále. Mnoho dalších věcí, které je teď potřeba dělat s méně penězi. Takže já se na to dívám tak, že bavit se o číslech to není jenom nějaká, nějaký, nějaká politický, politické hašteření. To je základ něčeho, co musíme hájit, abychom uhájili tedy po samotnou podstatu tohoto fondu. S Filipem Volanem jsem navrhla několik eh, zjednodušujících opatření, protože zjednodušení přístupu k těmto fondům je stěžení k tomu, abychom skutečně reagovali na tu poptávku. A děkuji paní Kostelo za veškerou práci. Už jistě bude eh, pozorně naslouchat našim poznámkám. Ano, a dám, dám slovo komisi. Já předtím vám připomenu, že pokud jde o ty, ta čísla, já nechci vám dávat žádná politická poučení, ale kdybychom se všichni vyjádřili, tak bychom eh, tedy samozřejmě chtěli, aby byla ta obálka stejná jako v předchozím programu ale stejně bychom se potom vrátili k, tedy k tomu 40% snížení ze strany komise, takže eh, samozřejmě jakékoliv eh, politické návrhy nebudou akceptovatelné v rámci diskuze v tohoto výboru. Můžete nám tudíž upřesnit na základě té eh, stávající diskuze. Jaký je přístup komise, to zejména v otázce právního základu? Yes, I will start with the... Ano, já začnu právě tímto bodem. Ten Fond v návrhu komise je nástrojem sociální soudržnosti, to znamená spadá pod článek 175 odstavec 3 je nasměrován na populaci, která je vyloučena, která je vzdálená od pracovního trhu a proto nemůže spadat pod ESF. To znamená, tento nástroj má pokrýt eh, ty mezery v rámci politiky soudržnosti. Uh, a ten důvod, proč jsme navrhli takovýto fond, který se bude týkat všech členských států a bude pro ně povinné, je důvod, ten důvod je proto, že je nasměřován na ty nejchudší obyvatele, ať jsou kdekoliv, ať žijí kdekoliv. Vyslechla jsem si připomínky těch doprovodných opatření, a to znamená, co se týče nedostatku potravin, materiální deprivace, a aktivit za cílem um, inkluze, to je samotné jádro celého návrhu, protože distribuce materiální pomoci, to je eh, ten zásadní bod prostřednictvím, kterého vlastně eh, pomůžeme těmto nejchudším lidem a pomůžeme eh, jim nalézt tu cestu z chudoby ven. Co se týče eh, zjednodušení, samozřejmě, že tento fond spadá pod politiku soudržnosti, musí tedy plnit pravidla politiky soudržnosti, zejména co se týče sdíleného řízení. My si uvědomujeme, že to není tedy ten nejjednodušší, nejlehčí systém. Návrh vypracování nařízení mm, poměrně rozsáhlý my se snažíme vylepšit a zjednodušovat v maximální možné míře. Prozatím jsme měli pouze jednu žádost o zálohy, používají se zjednodušené postupy a, a co se týče auditu, tak samozřejmě ty se neprovádějí přímo u těch daných osob. A ti, kteří budou řídit eh, tento fond, tedy příslušné orgány napojené na ESF, tak eh, samozřejmě budou mít úkol zjednodušovat samotnou implementaci programu a dohlížet na to, jak vše provádět. Ještě jednu poslední připomínku ohledně spolufinancování. Samozřejmě, že zase eh, spolufinancování je jedna věc, která také vyplývá z té eh, společn- politiky společného řízení. Eh, je to tedy způsob, jak dodat další zdroje fondu a ty země, které se střetávají s rozpočtovými potížemi, tak jim to tedy umožní dosáhnout až té částky 95 spolufinancování. A ještě jedna důležitá věc, návrh počítá s podstatným předběžným financováním do částky 11 To sníží zase určité nedostatky eh, v těch finančních toků, které mají člen, některé členské státy a podpoří to právě tu první část e, od zahájení. To znamená, celá e, řada organizací může obdržet příspěvky ještě před zahájením toho kalendářního roku. Děkuji, paní zpravodajka. Thank you, Chair, and again, thanks Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ještě jednou chtěla poděkovat všem kolegům za tuto velice zajímavou diskuzi. Vystála tu celá řada takových společných témat, se kterými souhlasíme, ale pak je tu celá řada věcí, které je třeba ještě propracovat, hodně se tomu věnovat a vyřešit eh, to s cestou kompromisu. Ta společná témata, která vystávají z debaty, jak jsem již předeslala, jsou následující. V první řadě zjednodušené postupy, to je naprosto zásadní a v podstatě všichni předřečníci zmínili ten význam zjednodušování. Zároveň ale se tu uznává, například eh, paní Schröder, otázka hodnocení a potřeby zajistit tedy, že tam bude opravdová zodpovědnost. Myslím, že e, samozřejmě se to týká celého toho procesu zjednodušování od žádosti až po to závěrečné hodnocení. Ale myslím si, že ještě hodně práce tady musíme vložit právě i do těch návrhů, které půjdou tímto směrem, co se týče postupu. Uh, Všichni kolegové se ještě vyjádřili v tom smyslu, že tento fond byl vytvořen, aby byl zacílen právě na ty nejchudší, na ty nejpotřebnější. Mnozí hovořili o strategii EU 2020. Je důležité nezapomínat, že 43 milionů obyvatel v EU žijí v chudobě a dalších 120 milionů, kteří jsou ohroženi chudobou v EU. A právě strategie 2020 si klade za cíl nějakých 20 milionů obyvatel eh, z té chudoby zase vytáhnout. Takže je to eh, fond, který ne úplně nezbytně bojuje proti chudobě, ale spíše ulehčuje, usnadňuje život těch, kteří v chudobě jsou. Takže je to taková, tedy, eh, je taková cesta, jak zpřístupnit ty služby, zpřístupnit tu pomoc z tohoto programu. Pak otázka spolufinancování zase eh, ta eh, přinesla velkou diskuzi, je tu rozsáhlý Rozsáhlá zhoda panuje ohledně základu, ale potřebujeme ještě dohodnout určité způsoby, jak to bude vlastně fungovat. Některé země, které jsou zapojeny do těchto programů, mm, Dobrá, ale pak to budou členské státy, které se nebudou moci zapojit do spolufinancování, to je bude odrážet odrazovat od samotné účasti na programu. To znamená, my bychom se měli snažit odstraňovat jakékoliv překážky, které zabrání účasti. Pak ta otázka dobrovolného spolufinancování, soukromého spolufinancování, to se ještě musí zanalizovat a, a budeme se tomu později tedy ještě více věnovat. Co se týče těch ukazatelů a toho distribučního klíče, Zase proběhla eh, diskuze o tom, jak by ten distribuční klíč a ty ukazatele měly fungovat. Myslím si, že je to tu důležité, aby ty ukazatele, které eh, užíváme, opravdu zajistili, že právě ti lidé, kteří nejvíce potřebují eh, pomoc v zemích, tak budou mít umožněn přístup k programu. A to je ostatně samotný mm, záměr a cíl všech. Ano, byly předloženy určité návrhy, a jak zmínila paní eh, předsedkyně, které jsou napojeny na oblast zemědělství. Otázka intervenčních zásob, někdo o tom také hovořil. Ty intervenční zásoby by měly být zpřístupněny a to rozhodně by nemělo vést zase k navýšení nákladů. Ještě k tomu spolufinancování. Eh, stávající program NDP tu nemá požadavky na spolufinancování. To je zase eh, další věc, kterou je třeba zvážit, když se tu hovoří o spolufinancování. Pak ta účast dobrovolné, eh, ta záležitost dobrovolné účasti vedla k debatě Komise nám řekla, že tento fond je, fond je zaměřen na ty, kteří nejvíce potřebují pomoc, a to ve všech zemích, kde jsou tedy obyvatele trpící materiální deprivací a ti chudí, že najdete ve všech zemích. Mm, potravinová banka u nás funguje například v Manchesteru a celá řada organizací působí na úrovni Spojeného království. Um, oni to vyjádřili tak, že tento program by mohl být další hybnou pákou, zase, eh, která by spustila ten tok eh, spolufinancování a obohatila a ne, nebo prostřednictvím kterého by se dodalo do, eh, dodatečnému financování pro všechny ty, kteří jsou do programu zapojeni. Paní Nilsen hovořila o návrzích, které jdou v tom e, smyslu, že by se ještě spoplatnila, e, spoplatnily ty potraviny, e, že by to mohlo být například 10% té reálné ceny potravin. Tady bych chtěla říci, že by to mohlo být prostřednictvím nějakého příspěvku. V podstatě jakékoliv získané prostředky by se zase dostaly zpátky do celé té organizace a, a v, v podstatě by to obohatilo zase příspěvky v programu. Tady tím záměrem není získávat finanční prostředky, ale e, zajistit důstojnost těch e, koncových e, příjemců, zabránit nějaké stigmatizaci těch obyvatel, které, kteří dostávají tuto pomoc. Ale samozřejmě si tedy sama cením toho, že eh, poukazujete na věci, které je třeba ještě propracovat a eh, doufám, že tedy na těch nadcházejících zasedáních se tomu všemu budeme věnovat. Co se týče rozpočtu, asi všichni se tady zhodli na tom, že rozpočet není dostačující. Paní předsedkyně na to poukázala také. A samozřejmě můžeme to vyjádřit tak, že eh, rozpočet není dostačující, a jakožto parlament se budeme moci snažit ovlivnit také, jak dojde k rozhodnutí na úrovni rady, co se týče legislativního návrhu. Zatím ale nemáme nějaké pravomoci nějakým způsobem tento rozpočet měnit nebo navrhovat změny. K tomu, co řekla paní Harkin, ohledně pokroku a postupu na radě. Z toho, co vím, ty diskuze tam probíhají i na úrovni rady poměrně intenzivně. Určitě je tam také skupinka, kteří jsou proti tomu programu a zatím tedy ještě není jasné, do jaké míry bude panovat úplná zhoda i na radě. Proto je důležité tedy, abychom my v našem výboru i jako parlament eh, vyslali jasné sdělení, že plně podporujeme tento program a ať budeme tedy dělat cokoliv, tak aby to posílilo ten návrh a abychom rozhodně ani nějak neohrozili právní základ toho programu. A ještě na závěr bych chtěla poděkovat komisi za jejich práci a spolupráci eh, na tom návrhu, že byli vždy ochotní spolupracovat, vysvětlovat, setkávat se se mnou, s mými spolupracovníky. A já si cením skutečnosti, že opravdu komise je ochotná jít cestou i zjednodušení těch postupů a myslím si, že i kolegové zde přítomní si myslí, že je tu ještě větší prostor pro zjednodušení i když tedy zároveň tady uznáváme, jak i řekla paní Šartě, je tu ta potřeba zajistit tedy, abychom měli dostupné statistiky zase, abychom tedy mohli následně hodnotit, jak vše probíhá, aby eh, to existovalo řádné zhodnocení programu a všichni ti eh, zúčastnění, ty organizace, eh, Většinou pracuji na základě dobrovolnosti e, v rámci part-time, takže bychom si nepřáli ještě nějak více administrativně zatěžovat. Tedy, e, pokud to zhrnu, e, panuje tu ohledně spousty věcí rozsáhlá zhoda, ale ještě máme spoustu věcí na projednání. Máme tu těch 517 pozměňovacích návrhů z Agri, Regi, Budge výboru pro ženy také a já výboru pro kulturu a, a já se těším na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a zpravodaji autory stanovisek a doufám, že se nám podaří dosáhnout dobrého návrhu a spolupracovat i s předsednictvím. A budu, nebo jsem ochotná úzce spolupracovat s irským předsednictvím a máme velice nabitý harmonogram. Přejeme si, aby se toto téma vrátilo sem k projednání zase na dubnovém zasedání a zároveň samozřejmě paralelně probíhá i jednání na radě. Takže ještě jednou vám všem děkuji a těším se na nadcházející týdny plné produktivní práce. Děkuji vám, paní Spravodajko. je tu jedna věc, ke které už jste se znovu nevyjádřila. K tomu, co řekla paní Elizabeth Schroeter. Není samozřejmě obvyklé se vyjadřovat po paní zpravodajce, ale já tak učiním. Tento program eh, nejpostiženějším, nejchučím víme, jak, musel, jak jsme museli bojovat, aby vznikl a musíme eh, dávat pozor, abychom eh, neštěpili solidaritu. To už bylo, když jsme přijali strategie 2020. Říkalo, jestli máme stanovit cíl boje proti chudobě, jestli... A tento eh, bod byl rozhodnut bez ohledu na pravidla subsidiarity který samozřejmě máme všichni na mysli, tak bylo, tato solidarita byla vyhlášena tedy na evropské úrovni prostřednictvím mobilizace Evropské unie, která má bojovat proti chudobě. Je těžké hovořit o solidaritě na evropské, v evropském měřítku, když vidíme, že právě znakem této krize jsou nerovnosti mezi členskými státy. Aby to byly ty nejbohatší, které řeknou, o, my se postaráme o naše chudé a vy ostatní se starajte také o ty svoje. Tohle je problematické. Měli bychom to, tu, tuto logiku dovést až do konce, pak by hrozilo, že bude taková situace, no tak já jsem bohatý, nepotřebuji vás, tady trošku hrozí, jak si, že eh, to, tomu padne za oběť eh, stávající koncepce solidarity. Jestliže jsou, existuje solidarita a měla by se uplatňovat, tak pak musíme být konzistentní. Musí to být koncept, který bude platit pro všechny, pro všechny členské státy. Nemůžeme zorganizovat solidaritu jedněch bez druhých rozumím, Elizabeth eh, je, se mnou souhlasí. Příště budeme diskutovat. Elizabeth Schroeder. Budeme o co tom moci ještě bavit jindy. Takže uzavřeme tento bod s tím, že kompromisní návrhy budou přeskoumány 22. dubna a pak o nich budeme hlasovat další den. abychom mohli vést eh, diskuzi s irským předsednictvím a zvíjáme několik bodů na pořadu jednání, tam by to mělo být rychlejší. 25. Aktuální stav jednání o víceletém finančním rámci. Jak víte, v průběhu Evropské rady 7. 7. až 8. února se hlavy státu a vlád dohodly na číslech, Ovšem, ehm, také to byly určité ehm, závěry legislativního charakteru, které předjímají některá témata, některé otázky, které přitom mají být ve spolurozhodování. Ta dohoda jako taková strukturuje víceletý právní rámec do šesti uh, částí, šesti kapitol Pokud jde o, o ten celkový strop, který byl zachován, tak jako si víte, že byl snížen o 8% oproti eh, původnímu návrhu komise eh, z hlediska závazků a o 9% pokud jde od platby. To znamená, že závazky a platby podle tohoto návrhu a parlament to zatím nespochybnil, by předpokládal rozpočet, který bude 1% um, HN eh, a evropského důchodu. Tím pádem celkový rozpočet by byl vlastně na eh, úrovni roku 87. A samozřejmě máme tady určité politické cíle. Je tady otázka uh, RALu, která samozřejmě zasahuje do otázky vyřešení eh, tedy zbytku z rozpočtu z letošního roku. to parlament připomněl v usnesení, které se odhlasovalo v minulý týden, pro výbor Empl to má určité dopady, které už jsme zmínili dnes dopoledne, které souvisí s definicí iniciativy ve prospěch mladých. Tady předpokládáme financování kolem 6 miliard eur – A dále rozhodnutí Evropské rady, z kterého musíme vyvodit dopady toho, že se zachová fond eh, na přizpůsobení se eh, globalizaci a fond pomoci nejchudším osobám. Teď pokud jde o další etapy, tak eh, kromě usnesení, o kterých jsme hlasovali minulý týden 13. března, bychom teď měli zapracovat dopady těchto závěrů rady do, o legislativním rámci, základní dopad se týká implementace iniciativy v prospěch mladých. Evropská komise již pozměnila své návrhy na základě kterých my jsme připravovali vyjednávací mandát a jsou tam určité tedy opravy. 12. března to se týkalo jednak návrhu k Evropskému sociálnímu fondu, kde se eh, zavedl nové úvodní ustanovení, které modifikovalo tři eh, články iniciativa ve prospěch eh, mládeže a nová kapitola z osmi články a nový, nová příloha. Také se změnil návrh na řízení o CPR, společná nařízení o společných ustanoveních, nové, opět i tam je nové úvodní ustanovení, které mění pět článků a jednu přílohu a přidala se ještě jedna nová příloha. A tohohle e, jsme se tedy na postupu, který nám umožní změnit náš vědnavací mandát se zohledněním těchto změn původního návrhu ze strany komise. A to je postup, který eh, byl schválen eh, všem politickými skupinami a to je, že kolegové budou moci pouze anglicky, bohužel. Víte, jaké jsou, jaká jsou časová omezení, že občas má, musíme k tomuto přistoupit pouze anglicky tedy měnit tyto, toto ustanovení do 25. března do příštího pondělí poledne a vyzýváme samozřejmě aby ke koordinaci, aby se tím usnadnilo případné předkládání eh, tedy pozměňovacích návrhů podepsaných několika poslanci. sejdeme se s vědavacími týmy obou textů, to znamená ESF i CPR, se spravodaji a stínovými spravodaji v tom týdnu od 15. 15. týdnu nebo 16. týdnu, abychom měli eh, konzistentní přístup a abychom o tom mohli hlasovat na výboru 22. a 23. dubna. A tím pádem budeme moci upravit náš mandát k vyjednávání SEF a dát nová úvodní ustanovení k CPR. Dále jsem oslovila předsedu prostřednictvím konference předsedů ve věci naší výlučné kompetence v té záležitosti eh, mládeže. Takže tolik pár informací, postřehy, požadavky na vyjasnění. Dobrá, budeme mít 250 pozměňovacích návrhů, ne, Takže dále jednání s radou ohledně programu pro sociální změny a inovace, takzvaný PSCI. Cílem je informovat ten na základě článku 17 nařízení 21. 21. února dám čto, uh, eh, slovo Jutě Steinbrock, aby nás informovala o stavu jednání. Já, Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Poslední trialog proběhl 21. února. Byl to rovněž první trialog s irským předsednictvím rady. A teď to začne, abych tak řekla. Eh, Tedy to, co v předchozím půl roku Eh, nějak neproběhlo, to znamená ty velké pokroky, ale my jsme se dohodli, že v trialozích budeme jednat spíše na politické úrovni a detaily pak přenecháme technickým schůzkám. Předsednictví rady eh, vyšlo vstříc parlamentu v jednom hlavním bodě, tam do přeshraniční partnerství v rámci podprogramu EURES Eh, to financování do budoucna by mělo být eh, dále prováděno v rámci programu pro sociální změny a inovace. Návrh komise byl, že by to všechno šlo přes Evropský sociální fond. Dobré také je to, že přeshraniční partnerství se zde zajišťují také finančními prostředky, tak jak to bylo i v, budouc- v minulosti. Eh, to byla vůle par parlamentu, aby se zachovala kontinuita a dobrá práce do budoucna. Pokud jde o další priority, tam zatím žádný pokrok nebyl. Příští trialog bude 11. dubna a my jako jednací partneři ze strany parlamentu tedy jsme si jisti, že eh, to neproběhne tak jako doposud. Myslíme si, že přípravná práce byla velmi dobrá a doufáme, že teď rada v jedné nebo několika věcí přijme náš názor a pak a jedině pak máme šanci ta jednání úspěšně ukončit. Děkuji všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám a i paní předsedkyni a sekretariátu. Myslím, že jsme velmi dobrý jednací tým. Děkuji. Výborné. Jsou ještě nějaké žádosti o vyjasnění, nějaké další dotazy. Takže přejdeme k Evropskému sociálnímu fondu. K tomu jsme hovořili včera. Měli jsme 12, 12. trialog, 12. je tady určitý nesoulad mezi sekretariátem zpravodajkou, jestli je 11. nebo 12. Každopádně víc než 10. Dávám slovo paní Moran Šartě, paní zpravodajce. Děkuji vám. Problémem evidentně není přesný počet trialogů ale spíše stav pokroku v tomto trialogu. Eh, včera jsme měli velký problém s radou ve dvou bodech, v níž se vyjádřil náš výbor velmi jednoznačně. To je těch 25 fondů vyčleněných z fondů sou, soudržnosti a 20% e, EFS, které by měly sloužit na boj proti chudobě. A evidentně tyto dvě procentní částky, které jsme navrhli, nepříliš nepotěšily členské státy, čili radu tím pádem. V průběhu celého včerejšího dialogu, ať už šlo o ten či onen pozměňovací návrh, tak se tedy potýkáme se spochybňováním těchto 25% z Fondu soudružnosti pro EFS a 20% na boj proti chudobě. Jinými slovy, včera to skutečně příliš nepostupovalo. Evropská komise a parlament souhlasí aspoň v tom, aby se tomu říkalo rozsah působnosti, všem e, rada chce učinit z priority Eh, prioritu z investic, což ovšem neodpovídá obsahu článku 3. Požádali jsme radu, aby nám řekla, jaké členské státy podporují takový návrh. Samozřejmě, že nám nic neřekli. A jestliže se to má měnit, tento titul, tak v rámci článku 3 je potřeba to rozdělit na dvě části, protože je tam první část investiční priority, druhá část rozšíření investičních priorit. Tudíž se musí rada vrátit eh, k parlamentu a to velmi rychle. Třetí bod Začali jsme hovořit o článku 4. To bylo opravdu naprosto neústupný a nevyjednatelný bod. Rada chce eh, tam zavést to, abychom mohli zaúčtovat jako sociální výdaj, jako kdy, kdyby to bylo ESF. I uh, některé platby, které jsou prostě sociální, e, sociálně uh, užitečné k sociálním účelem, když postavíme třeba nemocnici nebo jesle, které se uh, tedy i když se platí z toho Federu, takže to bude tedy účtováno jako, jako eh, sociální platba. Ale toto je obrov, opravdu eh, velké rozštěpení, které tady existuje, vzhledem k tomu, že je tady odmítnutí těch 25% eh, z kohezních fondů na SF a z toho vyčleně 20% na boj proti chudobě to je pro nás pod, kterém naprosto nechceme, nelze ustoupit, ale tady opravdu narážíme na uh, zeď. A v článku 4.3 jsou některá doplnění pro zvýšení flexibility mechanismu tematické koncentrace. Pak to, co se týká sociálních inovací, spolupráce, pře, přezraniční spolupráce, to nebude zohledněno ve výpočtu procent. A proč tedy všechny tyto změny a obraty vůči textu komise, který jsme také podpořili. Rada říká, že je to proto, abychom vyhověli požadavku malých členských států. Když eh, vytýkáme některá doplnění rady, pozměňovací návrhy a další věci, tak eh, si uvědomíme, že to nejsou jen malé členské státy. Závěrem mohu říci, že ať už je to, to bylo 11. či 12. zasedání, tak tento trialog neproběhl dobře. Protože teď skutečně narážíme na jakousi propast, která zde je mezi naší vizí a e, vizí rady a jsme zajedno s komisí. Rada je na straně druhé že si dokonce klademe otázku, jestli cílem rady není skutečně pochybnit a ohrozit Evropský eh, sociální fond na další období. A naše předsedky s podporou celého eh, vyjednávacího týmu, parlamentu, eh, s mm, komisí také jsme navrhli zvýšit, změnit o úroveň tedy vědnavací tým, abychom příště měli trialog ve přítomnosti příslušných komisařů, pan, včetně pana Andora, a irských ministrů příslušných, protože, nebo ministra. Protože je zřejmé, že jinak je těžké skutečně prosadit naší vizi, nebo aby naše vize eh, fondu sociálního a vůbec vize sociálního modelu evropského eh, byla tedy slyšet. Takže musela jsem vás bohužel informovat o této záležitosti. Ultimátum, které tady je. Musíte si uvědomit, že jdeme do vyjednávání eh, vždycky ta, ten čtvrtý sloupec, ten není prostě radou vyplněn, že diskutujeme, diskutujeme, diskutujeme, ale ze strany, eh, ze strany tedy eh, rady tam není vůbec žádný ústupek, eh, žádný návrat k původní pozici. Takže teď na pondělí, pondělí poledne žádáme aby došlo k eh, návratu ze strany rady k původním pozicím, abychom se dostali eh, k, nějakému, k nějaké dohodě v rámci pos, trialogu 27. Eh, ve středu. Čili další trialog je 27. v 18 hodin a pak 18. dubna a 22. dubna. Tolik, paní předsedkyně, co se včera přihodilo. Pan Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Mám tři stročné připomínky. V první řadě chci zopakovat, Elizabet, že socialisté jsou ochotní maximálně podpořit, eh, jak v té předchozí práci, tak i v té, která nás čeká. Jedná se o velice důležitý boj, pro nadcházejících sedm let, i co se týče samotné identifikace evropské sociální politiky. Chci říci, že si tu zmínila, že před námi stojí velká zeď, tedy rada, ale chci také říci, že všechny ty zdi, které, eh, o kterých jsme se dovnímali, že budou nesmrtelné, tak ty už dávno padly. Takže je důležité, abychom měli inteligentní solidární strategii a rada nemůže být autistická do nekonečna a musí nám naslouchat. A za třetí eh, chci říci, eh, že Tedy pokud se tato hra bude prodlužovat, tak eh, to nebude 11 schůzí, ale 40, bude to únavné, je třeba hledat nějaký způsob, jak změnit eh, ta pravidla a je důležité také vědět, které jsou ty země, které to blokují, protože to je důležité. My třeba eh, nechceme tady nějak pokulhávat v našich zemích, potřebujeme vědět, které jsou to ty konkrétní, ať se na ně zaměříme, ať víme, které jsou to ty orgány, které to tam blokují, aby opravdu eh, probíhala tedy ta nejen debata v zákulisí, aby to byla opravdová veřejná debata, ať se o nich ví, ať se ví, jaké jsou ty praxe, které se uplatňují v radě a ať veřejnost všechno ví, proč se neřeknou ty konkrétní jména, proč tady má někdo strach, proč nechtějí vést opravdu uh, transparentní debatu. Takže Elizabet, máš naši maximální podporu a zřejmě bude zapotřebí používat určité techniky, které budou vzdáleny tomu laxnímu přístupu. Je třeba změnit uh, přístup, protože jinak uh, a možná by to tam bylo zablokováno v rukou nějakých e, čtyřech e, úředníků ve čtyřech zemích. a, A musí to být naopak, musíme pokročit. Merci. Ano, další, další žádosti o slovo, já jenom připojím dvě věci. První se týká té otázky vyjednávací taktiky rady, kterou jsme se pokusili včera přerušit bylo řečeno, že tady máme tady dokument, který má čtyři sloupce a v, ve čtvrtém sloupci nic není. Nikdo nikdy takovou situaci neviděl. A když je 12. zasedání, pořád ve čtvrtém sloupci nic není, což myslím je poměrně výmluvné. Nechceme nikoho obvinovat, ale ať už jsou to zodpovědní eh, lidé z eh, kyperského předsednictví nebo irského předsednictví, tak v obou případech jsme měli vynikající vztahy s příslušným ministrem, A měli jsme často vyjednávací tým, který nebyl tedy na výši e, těchto ministrů, ten celý ten zbytek toho týmu. A to je, to je proti duchu spolurozhodování. Protože tímto způsobem se prostě věci potom zase vrací zpátky. Pořád jenom, my pořád jenom dáváme, dáváme, ustupujeme, ustupujeme, ale jaké je potom nakonec to, ten celkový výsledek, když je tady tady ta, jak, co to je za taktiku zahnat někoho do kouta? a pak říci, buď to akceptujeme nebo neakceptujeme, tím je to skončeno. Pokud chcete použít prostředky na 2014, můžete přejít k další etapě. Čili to je určitý trend, který jsme se pokoušeli přerušit. Dále, vztah mezi různými vyjednáváními. Ano, je pravda, že Evropský sociální fond v zásadě není autonomní jeho budoucnost závisí, jeho vůbec eh, tedy existence je naprosto podmíněna vyjednávacími podmínkami a tom se Adam Kosa eh, naprosto angažuje, a to znamená CPR. A my jsme si včera uvědomili, že už možná nastal čas, abychom eh, trochu spustili, začali volat na poplach, pokud jde o stav vyjednávání CPR, protože to, na čem se vůbec neschodneme, to je článek 84, kterýmž se stanoví povinnosti členských států na základě e, úrovně vývoje regionu z hlediska tedy jejich možnosti věnovat tu či onu část um, kohezních fondů, respektive ESF. A to bylo přepsáno radou tak, že členské státy mohou zrušit úplně ESF. A to skutečně myslím vážně. Takže tady je opravdu určitý alarm, určitý poplach. Proto jsme si vyžádali úroveň trialogu, kde můžeme položit tu základní politickou otázku, která musí být položena. A to říkám teď e, zodpovědným za všechny skupiny. Musíme si uvědomit, že e, kromě pozice našeho výboru, abychom byli slyšet, abychom si uvědomili vůbec, že jde v sásce sociální dimenze ehm, Evropské hospodářské a měnové unie, sociální dopad krize. Odhlasovali jsme to také ve zprávě Tysen. A všichni hovoří o nutnosti hovořit to o sociálních otázkách, dokonce i hlavy států a vlád, když tam zapracovali tu záruku pro mladé. Ale pokud článek 84 necháme napsaný tak, jak to je teď, tak žádný sociální fond nebude. Z tohoto důvodu, a omlouvám se tedy za spoždění než dnes ráno, ale hovořila jsem s komisařem Andorem, abychom si ověřili, že skutečně můžeme zorganizovat eh, jednání. Tak, tolik záležitost, kterou jsem považovala za nutnou vám sdělit eh, k tomuto trialogu. Myslím si, že se to totiž týká zdaleko nejen, nejen, nejenom vyjednávacího týmu, ale i dalších. A teď se dostáváme k poslednímu bodu pořadu jednání 28, eh, to, to je zpráva o delegaci výboru pro zaměstnanost eh, v Berlínu. Byla to delegace, kde byl, které byl Thomas Mann, Jutta Steinberg, Marian Arkin. A ja. A bylo to několik bodů. Frankfurt 13. Tam jsme vedli výměny názorů s příslušnými osobami, které se angažují s takzvaným ground handling, to znamená pozemní Eh, služby na letištích, a to v kontextu jedné zprávy, kde jsme měli vypracovávat, eh, eh, kde jsme měli vypracovat tedy stanovisko, to, to zodpovídal Thomas Mann, předtím se k tomu vyjádřila, vyjádřil výbor pro dopravu. Vedli jsme také tedy v rámci Eh, fondu pro přizpůsobení se eh, globalizace jsme vedli diskuzi s eh, podnikem, kde všechno tam funguje velmi dobře. A je to argument pro to, aby tento fond dál fungoval. Další byl to tady případ Manroland. Dále v Berlínu, kde se vedla výměna s poslanci Bundestagu, s dopravním výborem právě k této otázce opět eh, pozemních služeb na letištích. 15. jsme byli výměny názorů s eh, státní tajemnicí na mm, ministerstvu pro sociální otázky zaměstnanost. Takže k tomu jenom pár slov, protože to byla nesmírně bohatá, nesmírně podnětná výměna názorů. Hovořili jsme o mnoha tématech. A paní ministrině se radovala z rozhodnutí eh, hlav státu a vlád eh, zapracovat eh, tedy do dalšího programu záruku pro mládež, záruku pro mladé, aby byla viditelnější sociální dimenze Evropské unie a také jako projev solidarity mezi Evropany. Paní ministrině ovšem vyjádřila své pochybnosti o vhodnosti zachování zároveň tedy i fondu pro přizpůsobení se globalizaci a fondu na pomoc nejchudších. A to s určitými argumenty, které opět hovořily, že některé členské státy mají schopnost eh, tyto výdaje převzít. A rovněž také argument, že Pokud tyto problémy existují, souvisí to také s eh, potřebou reform na eh, trhu práce těchto zemí a nevykompenzuje to žádná evropská pomoc. Upřímně řečeno, tady je trošku rozpor mezi tím, že argumentujeme ve prospěch toho fondu, který má pomáhat iniciativy, která má pomáhat mladým a proti těm dalším. A pokud jde o sociální a environmentální odpovědnost a otázky té eh, kvoty pro ženy, tak eh, to je samozřejmě téma, o kterém se diskutuje. Zmínili jsme rovněž téma přenositelnosti penzí. I tam by mohlo dojít k určitému vývoji eh, německé pozice a vysílání pracovníků velmi bohatá diskuze. A byli jsme eh, ubezpečeni o tedy odhodlání německé vlády v rámci této diskuze, už je to článek 9 nebo článek 12, kdy se hovoří o těch kritériích eh, členských států a o společné solidární odpovědnosti. Mohli jsme připomenout pozici Evropského parlamentu, myslím, že to byla návštěva nesmírně hodnotná, plodná. Měli jsme také výměnu názoru se sociálními partnery o směrnici o vysílání pracovníků. Byly tu určitá, byla tu určitá překvapení ze strany sociálních eh, pracovníků, sociálních partnerů, tedy viděli jsme, eh, vnímali jsme je eh, odděleně, což v Německu ovšem není eh, správný postup, takže to způsobilo takové trošku fopa, ale oni chápali, že tedy eh, uplatňujeme naše pravidla, akceptovali, přistoupili pak na pravidla hry bez nějakých větších potíží. Tolik základní poznámky k této návštěvě. Dostanete písemný přehled, kde budou všechny podrobnosti.